Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie heute Morgen ganz herzlich begrüßen. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, vítám vás na pokračování našeho zasedání právního výboru, výboru pro právní záležitosti. Prvním bodem našeho dnešního programu je veřejné slyšení o evropské úpravě prodeje. Je to už páté slyšení na toto téma. Eh, k dispozici máte dokument obou zpravodajů. Já v této souvislosti děkuji druhému zpravodaji, panu Gerningerovi, eh, paní kolegyni Kebhardt, eh, kteří také přišli mezi nás. Myslím si, že je to v podstatě poslední eh, slyšení na toto téma v tomto legislativním období. Po tomto slyšení se samozřejmě budeme snažit zpracovat všechno to, co tu dneska zazní a v červenci budeme mít ještě společné zasedání s poslanci národních parlamentů a následně se budou konat závěrečná hlasování a budou uděleny mandáty pro jednání s radou. To bude někdy v říjnu nebo v listopadu v tomto výboru a následně eh, v plénu. Tolik tedy k časovému plánu. Vítám ještě Dianu Wallis. Eh, ona již není poslankyní tohoto parlamentu, protože na počátku roku se rozhodla, že odejde z funkce a bude se věnovat svému původnímu povolání, protože ale tento návrh je, tak říkajíc, jejím dítětem. Chopila se iniciativy, kterou eh, poprvé přednesla paní Redingová, tak si eh, určitě zaslouží dík za tento návrh eh, který se setkává s velkou podporou. Nyní je ten návrh na stole a my se musíme vynasnažit, abychom z, ní, z něho učinili něco kvalitního. Já tady vítám zástupce různých organizací. Zcela vědomně jsme kromě akademické sféry pozvali také zástupce zastřešujících organizací. Je to totiž závěrečná akce podobného eh, typu. Potom už to bude skutečně vážné a proto si myslím, že je dobré, že tady máme zástupce i těch zastřešujících organizací. Vítám panu Doroze Pali Kleis, pana Juge Bíla, eh, pana Friedricha Grafe von Westfalena a eh, také eh, pana doktora Leona Möllenberka. A navrhuji, abychom v první části začali před prezentací hostů. Nejprve bude hovořit pana Dora Senpali Uh, Eh, z UEAPME. E. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jménem své organizace děkuji vám a panu Bellingerovi spolu zpravodaji za pozvání na toto slyšení. Budu hovořit anglicky. Naše asociace združuje malé a střední podniky. A to výlučně. Je jich celkem 12 milionů v celé Evropě. Myslíme si, že tento návrh zprávy je důležité, důležitý a že je důležité, abychom diskutovali o jeho významu. Díky tomu budeme schopni tento nástroj ohodnotit, učinit si o něm představu a také ho vylepšit. My se snažíme aktualizovat naše dokumenty. Naposledy jsme příslušné dokumenty aktualizovali v listopadu loňského roku a už jsme odkázali na práci vašeho výboru. Na počátku bych ráda řekla, že to, co tu budu jménem UEAPME e říkat, eh, se tedy opírá o dosavadní znalosti, ale není to vyčerpávající. Ráda bych začala tím, že se budu soustředit na hlavní prvky, které obsahuje také vysvětlující prohlášení k návrhu zprávy. Nejprve náš svaz vítá, že eh, je možné rozšířit CESL na smlouvy mezi obchodníky. Pokud jde o smlouvy na dálku, velmi vítáme, že návrh zprávy e, umožňuje o tom diskutuje. My jsme to říkali od samého počátku. Musíme se dívat na obě strany mince. Samozřejmě, že to bude mít výhody, pokud se to omezí na smlouvy na dálku. Bude to totiž příležitost, jak tento nástroj vyzkoušet v omezeném prostředí, protože to bude skutečně omezená oblast působnosti v rámci Evropy. Samozřejmě, že je tomu tak, že většina přeshraničních prodejní aktivit probíhá právě prostřednictvím prodejů, prodejů na dálku. Pokud se podíváme na druhou stránku mince, tak si nemyslím, že by to byly nevýhody, ale jsou to určité otázky a co by otázky musíme vyjasnit, musíme o nich diskutovat více dohloubky. Pokud by se oblast působnosti měla omezit, musíme si položit otázku, jestli to nepodvede k právní uh, fragmentaci, k roztříštění. Z našeho hlediska je to tak, že by eh, obchodní aktivity na dálku a obchodní aktivity tváří v tvář měly být pojednány stejně. Jinak by to mohlo představovat problém eh, prodeje na, dálky, na dálku jsou někdy jakýmsi doplňujícím nástrojem pro podniky. Já si myslím, že modelové smlouvy v rámci CESL by mohly překonat tyto potíže. Samozřejmě, že ty moderní smlouvy by měly být koncipovány za zapojení všech zúčastněných aktérů, to znamená komise a i tento výbor vybízel komisi, aby eh, se o to snažila. Pokud jde o omezení oblasti působnosti na smlouvy na dálku, na prodeje na dálku, musíme se na to podívat z hlediska spotřebitelů, protože Eh, a z hlediska směrnice o právech spotřebitelů, která eh, vedla k harmonizaci. V této souvislosti je důležité, aby tato plné, plně harmonizovaná část směrnice o právech spotřebitelů byla převzata do této směrnice eh, bez jakékoliv změny. Já si myslím, že je to velmi důležitá podmínka, ale je to nutné k tomu, aby tento nástroj byl plně funkční pro malé a střední podniky. V druhé části své prezentace bych se ráda zamyslela nad otázkou nápravných prostředků, protože to je nepochybně velmi důležitá záležitost jak pro obchodníky, pro podniky, tak také pro malé a střední podniky obecně. Máme pocit, že váš výbor a vaši zpravodajové pochopili, že s tím máme závažný problém. Pokud máme tyto problémy vyřešit, je možné si představit tři řešení, která navrhujeme. Ráda bych ta tři řešení krátce popsala. První řešení by zavedlo lhůtu v délce 6 měsíců poté, co pro kupujícího odeznělo riziko. To znamená, že následně by kupující musel přijmout opravný prostředek nápravné řešení. Já si myslím, že šest měsíců je dostatečně eh, dlouhá doba. Eh, samozřejmě, že ten nápravný prostředek je vždycky nejdůležitější. A nyní druhé řešení, které stanoví, že eh, spotřebitel musí oznámit ukončení smlouvy po, vhod, po rozumné době. A po uplynutí této rozumné lhůty by se musel spokojit s náhradou nebo opra- opravou. Já si myslím, že se můžeme vážně zamýšlet nad tím, co to znamená rozumná lhůta. Jsou to dva roky nebo šest měsíců. Já si myslím, že to musíme ještě vyjasnit. A v tomto smyslu bych se ráda podívala na pozměňovací návrh 150, který souvisí s tímto druhým řešením, které je v návrhu zprávy prezentováno. Podle eh, pozměňovacího návrhu 150 musí spotřebitel oznámit e, ukončení smlouvy v rozumné době. E, v původním návrhu e, z komise v článku 199 odstavci 1 se počítá s tím, že okamžik, kdyby spotřebitel mohl vědět, že tedy nebyla naplněna smlouva, je právě ten počátek, od kterého se ta lhuta počítá. Já si myslím, že není důvod, abychom toto ustanovení omezovali pouze na smlouvy B2B, na smlouvy mezi obchodníky. Samozřejmě že tu jsou smlouvy mezi obchodníky, ze kterých vyplývají určité prá- určitá práva a povinnosti, ale jsou tu i smlouvy se spotřebiteli, ze kterých také vyplývají práva a, smlouvy, a povinnosti. Já bych ráda odkázala na diskuzi na posledním zasedání výboru, kde jsme eh, hovořili o tomto návrhu. Na tomto zasedání výboru se totiž poskytl špatný obrázek o podnicích. Bylo řečeno, že podnik jednotky eh, se nezabývají ochranou spotřebitelů. Pouze některé z nich eh, pochopili, že ochrana spotřebitelů je důležité téma. Já si myslím, že je velmi nebezpečné, pokud takto zkreslujeme skutečnost, eh, protože malé a střední podniky eh, se zabývají ochranou spotřebitelů, záleží jim na tom, a to už proto, že žijí ze své reputace. Pouze dobré, kvalitní smlouvy, eh, se, služby pardon, a dobré kontakty se eh, spotřebiteli jim umožní, aby mm, fungovaly, aby přežily a aby mohly konkurovat velkým podnikům. A proto si myslím, že je velmi nebezpečné eh, to takto podávat. Pokud 50 eh, malých a středních podniků se eh, skládá z jedné osoby a původ, průměrný malý a střední podnik má šest podnik, zaměstnavatel, zaměstnanců, pardon, tak si musíme uvědomit, že je to tak, že pokud odhlédneme od jejich příjmu a od eh, zvláštních výdajů, které se eh, v těch podnicích objeví a které zde vzniknou, tak eh, potom by také přišly o práci. To znamená, že jejich živobytí, jejich práce závisí právě na bezprostředních příjmech firmy. Proto si myslím, že bychom měli skutečnost zachycovat tak, jak je. A nyní třetí řešení. Eh, spotřebitel má zaplatit za použití zboží v případě, že smlouva bude ukončena. Já si myslím, že to není dobré řešení, protože je to eh, řešení, které nabízí více otázek než odpovědí. Kdo by vypočítal tu částku? A nebo ta nejproblematičtější věc, co by se stalo, kdyby spotřebitel odmítl eh, tu platbu zaplatit? Naše zkušenosti ukazují, že malé a střední podniky nebudou podávat žaloby u soudu, aby se domohly této platby a to znamená, že máme o tomto ustanovení závažné pochybnosti. Obecně tedy můžeme říci, že první dvě uvedená řešení mohou být dobrým základem diskuze, nicméně si stále myslíme, že e, nejlepším řešením by bylo to, co se v tuto chvíli používá. E, náš svaz také zorganizoval e, workshopy na toto téma. Sepsali jsme dokumenty, které se týkají nápravných opatření a e, to všechno stále platí. Kromě toho jsme sestavili seznam e, pozměňovacích návrhů, které jsou e, pro nás pořádku, není to vyčerpávající seznam, ale uvedu alespoň některé z nich. Líbí se nám pozměňovací návrh 117 a 171 a, a Kromě toho jsou tu jiné pozměňovací návrhy, se kterými máme problém, nicméně eh, můj příspěvek určitě bude ke stážení na vaší webové stránce, to znamená, že bude lepší, když se na to podíváte sami a já v tuto chvíli skončím tak, abychom mohli diskutovat. Děkuji. Děkuji a jako další bude hovořit paní Pachl, prosím. Um, thank you very much. Děkuji vám za to, že jste pozvali Biuk na tento významný e, na toto významné slyšení. Já bych se chtěla zabývat některými významnými body z perspektivy spotřebitelů. Obávám se, že nebudete nebudete e, moci ty mé slajdy přečíst. Každopádně to, co jsem si vybrala, je rozsah e, omezení a pak ty tři alternativy, o kterých právě diskutovala Dora. To znamená, co to znamená snížení úrovně ochrany vůči právo e, vypovědět a za třetí, e, co je e, důsledkem e, těch dohod, které se týkají také digitálních smluv a takzvaného cloud computing. Za čtvrté, jaký je návrh, jaký je náš postoj k těm návrhům pozměňovacím a jak se promítnou do přeshraničního obchodu a následně pak několik poznámek závěrem. Takže aktualizovaný e, rozsah pole působnosti, to znamená, jak zvýšit fragmentaci. E, a už z toho vidíte, že my se domníváme, že ten e, rozsah pole působnosti v té stávající navržené podobě znamená větší fragmentaci, protože tady vlastně vzniká i fragmentace mezi typy smluv online a offline. E, omezení toho e, rozsahu by samozřejmě e, znamenalo snížení tu duplikaci, te, eh, duplikace eh, komunitárního práva. Eh, polovina směrnice o spotřebitelích se zabývá právě tím elektronickým obchodem a my jsme nedávno přijali směrnici, která začne platit od poloviny letošního roku a která hovoří o různých požadavcích, o právu na odstoupení, o řešení sporů, o pravidlech pro dodávky u těch obchodů na dálku a také o internetových obchodech a všechny tyto eh, věci jsou již upraveny ve stávající směrnici, jsou schváleny eh, parlamentem a radou. Je to plně harmonizovaná směrnice, to znamená, že už tady vlastně nevzniká další fragmentace vzhledem k právním řádům a platným úpravám členských států. Tech. My se domníváme, že tady vlastně by vznikla situace nesmírně zmatečná, protože e, by vznikly nové typy či dva typy smluv a řešení situací pro online a offline e, e, obchody. Samozřejmě pokud je právo na odstoupení, od smlouvy, tak je to, dejme tomu, specificky pro ty smlouvy eh, na, obchodu na dálku a přitom tedy je zase otázka záruk a je to, eh, eh, je to problém. Takže dám příklad. Německý spotřebitel má teď, dejme tomu, dvo roky záruky, nemá povinnost oznámit to, že dejme tomu to zařízení, ten výrobek je nevýkonný a teď by prostě měl šesti letou záruku, ale pra, eh, povinnost oznámit závadu, což je úplně jiná situace a to samozřejmě eh, minovává tu důvěru spotřebitelů v eh, tento typ obchodu a rovněž by to znamenalo spod diskriminaci pro ty, kteří prostě raději nakupují takzvaně offline, to znamená v kamenných obchodech, anebo v, na svém na území svého státu. E, ti, e, kteří by prostě nenakupovali v tom přeshraničním režimu, tak by neměli tyto e, výhody, větší záruky a tak dále. Tak by se tady vlastně mohlo dospět k situacím, kdybychom měli čtyři různé soubory norem, smlouvy pro online, pro offline, pro online Eh, na vnitrostátním trhu a pro online na mezistátním trhu či přeshraničním trhu, což znamená zase snížení právní důvěry u elektronického obchodování. Eh, také jsou tady určité problémy pro konkurenceschopnost, jak už jsem řekla, je to vlastně další narušení eh, té situace mezi online a offline obchodováním, protože pro ty podniky, které se zabývají oběma typy obchodů, by to znamenalo další administrativní zátěž. Bohužel to na těch průsvitkách není příliš zřetelné. Já doufám, že se to podaří eh, nahrát, stahnout eh, a uvést na vašich webových stránkách sekretariátu. Tady eh, jsou tedy všechny Eh, naše připomínky, snažím se tam v tom pravém sloupku již naznačit, co, za, eh, co z těch problémů už je eh, řešeno smluvním právem a různými právními normami. V červeném jsou ty části, které se nám zdají zbytečné pro přeshraniční obchod, protože my jsme se zabývali věcí z hlediska toho, co potřebujeme za další stupně harmonizace v tom přeshraničním trhu a elektronickém trhu. A pak vlastně potřebujeme e, ty opravné prostředky a pravidla pro digitální obsah. To jsem uvedla v zeleném. A to je přesně to, co chybí. V těchto dvou oblastech musíme pokračovat s harmonizací, ale ta harmonizace musí být opravdová, skutečná a, na, skutečná a ne nějaká jenom e, vágní či e, dobrovolná. A teď ty pozměňovací návrhy, které jdou směrem ke snížení práv spotřebitelů, k právu o odstoupení. Nejprve eh, varianta 1, eh, takže eh, šestiměsíční lhůta. Tady samozřejmě máme určitý problém, protože to by znamenalo snížení oproti stávajícímu spotřebitelskému aký a je to spotřebitel, který si tedy může vybrat opravný prostředek, ne prodávající. A pravidlo, že po šesti eh, měsících eh, by eh, bylo právo na řešení věc sporem, tak tam samozřejmě e, by to znamenalo e, určité snížení ochrany oproti stávajícímu stavu, kde třeba Portugalsko či Slovinsko v tomto směru jsou velmi pokročilé. A teď zase e, to oznamování, to je z mého hlediska rovněž špatně upraveno. Plno spotřebitelů neví, že má povinnost oznámit v případě, že je výrobek vadný, protože to není součástí stávajícího stávajícího AKI. Takže v celé řadě států by to znamenalo eh, eh, problém, ale zase v jiných eh, jsou spotřebitelé připraveni jít okamžitě za prodejcem, když se dostaví problém. Zase by to znamenalo ovšem snížení ochrany v některých zemích, jako například ve Spojeném království. Třetí varianta, takže povinnost spotřebitelů platit za užití, to je skutečně horší než ve e, spotřebitelském aký a tady to opravdu znamená výraznou změnu u každého pokusu o odstoupení od smlouvy, takže to je samozřejmě nepřijatelné. Co je důležité, je, že u všech těch variant je třeba si uvědomit, že je nutné je vnímat ve světle navržených pozměňovacích návrhů. A pozměňovací návrh 85 je velice důležitý Eh, velice důležité pozměňovací návrh, eh, takže to, když, eh, když čtete ve světle variant 1 a 2, tak to vlastně dopadá tak, že to právo o odstoupení, e, k odstoupení od smlouvy nemá žádný praktický význam pro spotřebitele, protože je tady v každé situaci e, možnost, e, aby ten prodávající na to reagoval <clears throat> požadavkem na zaplacení té doby užívání výrobku či jiným způsobem se snažil tedy E, proti tomu odstoupení od smlouvy ze strany nakupujícího e, konat. E, pak je tady pozměňovací návrh, který se týká digitálního obsahu, ten vítáme, ale institucionalizace tohoto obsahu, to je zase trošičku problematičtější by se vlastně e, mohlo e, zboží vrátit pouze tehdy, když by nebylo rozpečtené, nicméně to je neproveditelné, jinak ten spotřebitel nemůže přijít na to, zdali je výrobek v pořádku či ne. Musím hovořit rychle a rychle, protože mi ubíhá čas, cloud computing. Tady je pozměňovací návrh 8, eh, bod preambule 17a, je tady eh, úmysl do toho eh, to textu cloud computing také zavést. Nám se ovšem zdá, že to zvyšuje právní nejistotu. Zatím ne vlastně jasné, do jaké míry by komise přijala tuto možnost. Definice digitálního obsahu je trochu odlišná než pozměněná eh, definice eh, v té směrnici o spotřebitelí, to, je, to je zase problém, protože nemáme koherentní pravidla a teď to tady chceme zařadit jako eh, přidruženou službu a to teď vlastně není úplně jasné, jak by byly ty e, e, služby v oblasti cloud computing e, pokryty. Takže zase komise říká, že tady bude další doplňkový nástroj pro cloud computing a nemusím říkat, že to ještě zvyšuje komplikovanost celého režimu a zprávy digitálního obsahu. Nám se to prostě nezdá jako příliš dobrý nápad. Už jsem v podstatě řekla všechno, co jsem chtěla říct eh, k této průsvitce a obecně chci ještě doplnit, že digitální obsah je něco, co skutečně musíme nadále harmonizovat poskytování digitálního obsahu a pro spotřebitele to vnímáme pouze jako, na obc, eh, jako fakultativní možnost. Parlament má ovšem za povinnost chránit všechny spotřebitele vůči smlouvám a také samozřejmě vzhledem k eh, spo, eh, smlouvám o takzvaném increased use, zvýšeném užívání tady to nemůže být prostě nějaká volná možnost Naším cílem je eh, teď se zaměřit na elektronický obchod, aby byl kvalitnější, efektivnější prostřednictvím těch navržených pozměňovacích návrhů. Jak už jsem řekla, naše obavy ovšem v řadě ohledů přetrvávají. Nechci teď všechny tyto obavy specifikovat, už jsme je měli možnost zmínit. Dovolte, abych jenom řekla, že s aktualizovaným návrhem dojde ke zvýšené možnosti, že spotřebitelé v některých zemích eh, na tom budou hůře, než eh, kdyby kdyby tady byla ta původní eh, norma komise a blokuje to nutná eh, zlepšení, potřebujeme modernizovat eh, tato, tyto právní normy. Tradiční harmonizace nám stále připadá jako nejlepší nástroj a režim online a on, offline takto koncipovaný vede k další fragmentaci a mm, dovolte, abych řekla k těm Eh, to věcem, že skutečně kvalitní studie o posouzení dopadu je třeba, eh, protože eh, ten prodej online není tímto způsobem analyzován. Komise se k tomu přitom zavázala v původním návrhu. Pak jsou tady ještě režimy daňové, režimy v oblasti autorských práv a v dalších oblastech, včetně toho, jak je věc vnímána e, tou podnikatelskou sférou. E, my musíme toto všechno ošetřit dřív, než se budeme zabývat e, těmi optional contracts. Eh, pak eh, je třeba si ještě uvědomit jednu věc, a ta je zásadní. Eh, smíšená harmonizace, to je stále velice dobrý nástroj a my bychom se měli zabývat aktualizací směrnice o prodeji z hlediska spotřebitele, tak abychom skutečně jejich zájmy plně chránili. Děkuji mnohokrát. A jako další bude hovořit pan Leon Melenberg z e-commerce. Dobrý den. Jako e-commerce Europe jsme velmi rádi za tento návrh týkající se společné evropské úpravy eh, prodeje. Eh, omlouvám se za angličtinu, bohužel není tlumočení z nizozemštiny. Očekával jsem, že budu hovořit nizozemsky, ale bohužel to není možné, takže se předem omlouvám. E-commerce Europe eh, zastupují, zastupuje společnosti, které, eh, kterých se společná evropská úprava prodeje týká, protože se zabýváme přeshraničními internetovými obchodními aktivitami máme deset národních svazů a zastupujeme více než 4 tisíce společností. V loňském roce náš obrat přesáhl 300 miliard euro. V loňském roce jsme navzdory finanční krizi dosáhli obrovského růstu a myslím si, že potřebujeme dobrý systém. Díky němuž bychom mohli naše přeshraniční aktivity provozovat, eh, což je na snadě. Co obchodníkům na internetu pomůže v tom, aby snáze prodávali do zahraničí. Je potřeba, eh, aby tady nebyly eh, rozdíly, aby ta pravidla byla stejná jako v dotyčné země, zemi, aby se člověk nemusel zabývat těmi eh, nápravnými opatřeními, zárukami a tak dále. Proto jsme proto, aby tady byla plná harmonizace. Kromě toho se domníváme, že největší problém v přezraničních transakcích není s právními záležitostmi, jde spíše o platby, logistiku, o jazykové bariéry, o nedostatek systému pro alternativní řešení sporů a pro řešení sporů online a tak dále. Jeden z největších problémů který v této souvislosti můžeme zmínit, je zároveň eh, překážkou pro to, aby na internetu nakupovalo více lidí. A právě proto jsme pro tento nástroj. Doufáme, že díky této legislativě se zlepší eh, online prodej eh, i v přeshraničním měřítku. Jaký je tedy problém eh, v tom přeshraničním online obchodě. Eh, již bylo řečeno, že to nejsou eh, stejné podmínky. A já si myslím, že jeden z největších problémů je Řím 1. Řím 1 říká, že si můžete vybrat rozhodné právo, pokud tedy spotřebitel nemusí vybrat rozhodné právo své země původu. My máme pocit, že Národní organizace pro ochranu spotřebitelů eh, si, si často, nedokáž, často nedokáží se eh, odvolávat na daný právní systém, byť by si tedy rozhodné právo eh, zvolili. Kromě toho jsou tu rozdíly v daních, logistické problémy a absence systému ODR a DR. Řešením by byla harmonizace. Pokud budete mít harmonizovaná pravidla, tak už si nebudete muset volit rozhodné právo podle nařízení Řím 1, protože pravidla zkrátka budou stejná jako v případě vnitrostátního obchodu. Směrnice o právech spotřebitelů, která vznikla v polovině roku 2004, již evropský trh v tomto ohledu do značné míry harmonizovala. To znamená, že nyní už to potřebujeme harmonizovat pouze v rámci prodeje online. Hlavní otázky jako, otáz- jako lhůta pro stažení zboží, kdo zaplatí zaslání zboží eh, zpět. Všechny tyto lhůty a podmínky, to jsou hlavní problémy, kterým čelíme při přeshraničním prodeji online a všechny tyto otázky jsou již vyřešeny eh, ve směrnici o právech spotřebitelů, která bude následně platit eh, celé Evropě v roce 2014. To znamená, že už nebudeme potřebovat takovýto dobrovolný nástroj. Nicméně stále tu budou problémy týkající se záručních dob a nedostatečného souladu v oblasti nápravných opatření. To znamená, že my potřebujeme pouze řešení v oblasti záruční lhuty a také eh, potřebujeme řešit to, že tu není harmonizována oblast eh, nápravných opatření. Potřebujeme, aby byla tato opatření stejná. Kromě toho by nám pomohlo, kdyby se eh, podporovaly nové formy pladeb, ale celou řadu s tím zpětých problémů jsme již vyřešili. Eh, poštovní služby jsou liberalizovány, to znamená, že i doručování v Evropě je jednodušší. Kromě toho se objevovaly iniciativy v oblasti ODR, ADR a e, i v tomto ohledu jsme zaznamenali zlepšení. To znamená, že si v tuto chvíli můžeme položit otázku, jestli společná evropská úprava prodeje je správným řešením. Za prvé musíme konstatovat, že má omezenou oblast e, působnosti, protože se týká prodeje zboží, prodeje digitálních obsahů a s tím spjatých služeb e, a e-commerce se nezabývá pouze prodejem zboží. My prodáváme také služby a také smíš, jsou to smíšené smlouvy. To znamená, že jde z části o prodej služeb a z části o prodej zboží. A je to, dejme tomu, pokryto e, určitou paušální částkou. To znamená, že ty smlouvy jsou někdy e, kombinované povahy. Na rozdíl od směrnice o právech spotřebitelů eh, by tady mohla být řešena otázka nápravných opatření a to s ohledem na eh, služby a zboží. Eh, příslušné ustanovení ale ve společné evropské úpravě prodeje chybí. Je to velmi komplexní záležitost. Pokud si jako podnik musíte zvolit, jestli tedy budete postupovat pouze CE, podle CESL, tak si musíte zároveň e, říci, co vám to přiveze, přinese. A musím říci, že záležitost je komplexní a není to jednoduché e, pochopit. Je to právní systém, který bude jednoduchý, dobrovolný, ale jako každý právní systém si v průběhu doby vytvoří vlastní pravidla, vlastní interpretaci eh, a to znamená, že právní systém potom bude v Evropě roztříštěnější, než bychom chtěli. Není tu jasný vztah mezi rozhodným právem a CESL. Řím 1 říká, Eh, není tady jasné, jak, eh, jaký to má vztah k tomu, co říká Řím 1. A kromě toho jsou tu určité právní záležitosti, které v CSL vůbec pokryty nejsou. Vždycky si musíte zvolit rozhodné právo a kromě toho um, musíte zvolit právní systém záruk. Smluvní vztahy tedy budou z části pokryty rozhodným národním právem a také e, si kromě toho můžeme vybrat jako dobrovolný nástroj CSL. Pochybujeme o tom, jestli to je dostatečně vhodné a dynamické řešení. Není to tak, že spotřebitelé e, to chtějí dále rozvíjet. Já si myslím, že se to v průběhu doby dále rozvine. Sami si pokládáme otázku, jestli tento nástroj CSL Eh, až bude přijat, jestli bude dostatečně pružný a dynamický, tak aby se mohl dále vyvíjet, aby se mohl změnit a aby mohl odpovídat novým eh, nové legislativě v rámci spotřebitelského AKY. Podle mého názoru to není dostatečně dynamický a flexibilní nástroj. Bude ho možno jednoduše používat. Pokud ho eh, podnik bude chtít použít, tak to musí být jednoduché. Musí to být jednoduché nejen z hlediska podniku, ale také z hlediska spotřebitele. Pokud se pro CSL rozhodneme, tak budeme mít určité informační povinnosti. Informace budeme muset zadávat do standardní matice podle CESL. Kromě toho budeme muset žádat o explicitní souhlas s použitím CESL. Bude tu tedy dvojí souhlas. A pokud se nám něco nelíbí, jako online obchodníkům, tak je to to, že musíme eh, spotřebitele zas a znova žádat o souhlas s tím, že něco můžeme učinit protože pak se může stát, že eh, spotřebitel zkrátka opustí naši stránku a půjde to koupit někam jinam. Chceme, aby ten systém byl co možná nejjednodušší a já si myslím, že není příliš jednoduché, když toho spotřebitele žádáme o dvojí souhlas. Nejprve ho žádáme o souhlas se smlouvou a potom ho žádáme o další explicitní souhlas s použitím CSL. Eh, já vím, že všechno to stojí peníze, a ty peníze v posledku musí zaplatit spotřebitel, protože všechno to má svoji cenu, kterou musí eh, v posledku zaplatit spotřebitel, pokud ten souhlas bude na nějakém trvalém médiu. My jako obchodník neřekneme spotřebiteli, když eh, nepřijmete CSL, tak s vámi nebudeme obchodovat. My ho ne, nevyhodíme, nepošleme ho pryč jenom proto, že nepřijme CSL. My s ním zkrátka obchodovat chceme. A proto musíme vytvořit dvojí režim. Jeden pro spotřebitele, kteří přijmou CSL a druhý pro ty spotřebitele, který, kteří ho nepřijmou. Protože si do, se domníváme, že je nemůžeme k přijetí CSL nutit. Pokud tedy musíme mít dva různé režimy, tak e, je to jednoduché. Vybereme si ten jeden jediný systém a to je ten dosavadní systém a řekneme e, spotřebiteli, pokud máte další práva vyplývající z vašeho národního právního systému, tak nám e, o tom dejte vědět. a potom budou spokojeni i organizace na ochranu spotřebitelů v zemi původu daného spotřebitele. Další otázka týkající se internetových obchodníků. Jak přesvědčit spotřebitele, že udělá dobře, když se vybere CSL? Řím 1 ho chrání lépe než CSL. To je alespoň náš názor. Rozhodné právo, který se, které si vybere, vždycky zaručuje minimální standardy v rámci Evropského spotřebitelského AKI a nemáme pocit, že by CESL poskytl více než eh, tyto minimální standardy v rámci Evropského spotřebitelského AKI. To znamená, že já si hm, mohu položit otázku, proč by se spotřebitel v takové situaci měl rozhodnout pro CESL, pro společnou evropskou právní úpravu prodeje. Já si nemyslím, že eh, ho, se nám podaří ho přesvědčit o výhodách, které z toho plynou. Další otázka. Máme tu správnou průsvitku? Další otázka zní, jestli CESL nabízí řešení pro hlavní problémy v přeshraničním internetovém obchodu. Směrnice o spotřebitelských právech vstoupí v platnost v roce 2014 a většina problémů, která, které v tuto chvíli máme, budou toto směrnicí vyřešeny, protože budeme mít takřka harmonizované prostředí, maximálně harmonizované, harmonizovaná pravidla týkající se prodejů na dálku, to znamená informační povinnosti, právo na odstoupení, lhuty pro odstoupení, povinnosti obchodníka, při eh, situaci, kdy se spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy. Já si myslím, že už tady je pouze omezený prostor pro další harmonizaci v Evropě. A především pokud jde o DPH a daň, daňové otázky, které tedy nejsou v rámci CSL řešeny, eh, je to i nadále problém. Já si myslím, že je potřeba, abychom měli eh, společná pravidla týkající se nesouladu a e, nápravných opatření. Tedy situace, kdy nebude, nebudou splněny podmínky smlouvy. My máme například e, e, záruční dobu, která závisí na očekávaném životním cyklu daného produktu. To znamená, že pokud koupíte pračku, tak by to mohlo být i 15 let, protože můžete říci, že pračky jsou tak dobré, že zkrátka vydrží navždy. a po deseti letech byste stále ještě měli nějakou záruku. V CESL po dvou letech od doručení všechna práva končí, všechny záruky končí. A pro mě, jako pro spotřebitele, ku příkladu z Nizozemí, je to samozřejmě nevýhodné. Já bych nikdy uh, nezvolil CESL, protože můj eh, nizozemský systém mi nabízí vyšší ochranu než CSL. E to znamená, že otázka zní, jak můžeme spotřebitele přesvědčit, aby si společnou evropskou úpravu prodeje zvolil. Proč tedy nezvolit tu nejjednodušší, nejlevnější, nejprůhlednější cestu a nevěnovat se plně harmonizovaným pravidlům, která v tuto chvíli jsou? Děkuji. Děkuji za pozornost. Profesor Graf von Westphal. Nyní bude hovořit eh, profesor Graf von Westphalen. Děkuji, já zastupuji CCB, ale zatím jsme neměli možnost o tomto dokumentu diskutovat, takže já se odkazuji na prohlášení ze září eh, naší organizace. Eh, a teď budu pokračovat v Němčině. Rád bych tady eh, zdůraznil tři body. Za prvé otázku oblasti působnosti pod zohledněním restrikcí, ke kterým se nyní přistoupilo, za druhé novou koncepci good, fair a fair dealing a třetí krátká poznámka k otázkách opravných prostředků. Co se týká odstavce 1, tedy otázka, která zde se otvírá, je to, zda je smysluplné, abychom to omezili pouze na obchod na dálku. Tady si myslím, že bychom rozhodně mohli vycházet z toho, a je to smysluplné, že bychom se měli přiblížit otázce a víme, že CESL má mít velkou oblast působnosti, širokou. Zda by tedy nebylo nutné přistoupit k dalším analýzám. Pokud je výbor toho názoru, že zde ještě existuje potřeba věci dojasnit, tak eh, si myslím, že tady v první řadě vyvstávají tři otázky. Za prvé, omezení oblasti působnosti pouze na obchod na dálku, pokud tuto koncepci opustíme, a já tady budu hovořit o třech důležitých aspektech, tak vyvstává otázka, zda eh, veškerá ta práce, kterou má výbor ještě před sebou, zda eh, tedy eh, opravdu musí být provedená naprosto řádně. Já si myslím, že ano. Další věc. Pokud zajdeme dál za obchod na dálku, to, se vyplývá, to vyplývá vlastně z článku 5 eh, odstavec 1 malé a. Tam se totiž tvrdí, že CESL, pokud nebude, eh, se neomezuje pouze na obchod na dálku, v tom případě, kdy sama smlouva nebyla um, uzavřena pomocí prostředků elektronické komunikace, tedy komunikace na dálku, nejenom elektronické. Otázka tedy je, že většinou je to velká náhoda, zda se obchod od uzavřel pomocí prostředku komunikace na dálku, ty ne. A já si proto myslím, že bychom tady měli mít výjimku, a to v oblasti B2B, tedy o smlouvami mezi obchodníky samotnými. Když tady mám nějakou širší smlouvu mezi obchodníky, která je uzavřena pomocí eh, komunikace na dálku, tak většinou dochází k tomu, že smluvní strany nakonec tu slovu, smlouvu dojednaní a podepíšou tváří v tvář. Pokud tedy CESL má nedostatky, tak se na tomto místě plně projeví. Já osobně k tomu chci podotknout, že tyto obrovské chyby CESLu, které, o kterých se tady hovořilo, já nevidím, ale to je můj, o, můj názor osobní. A pak tady máme článek 6 eh, odstavec 1. Pokud budeme mít eh, ten rozšíření oblast, oblast působnosti, tak já si myslím, že tento pří, tento přípust je důležitý proto, aby byl CESO akceptovaný. A to zejména proto, když jde o to, a týká se to úvěrových elementů pro spotřebitele, když tyto elementy se k tomu dodají do tého celého vyjednávání o smlouvě. Dále. Nepovede to ovšem k otázce, že CESL potom v zásadě celý jaksi nebude dořešený a dále. šest článek 6, 1, odstavec malé B, The provision of related services. Citovala jsem tedy anglicky a zde se tedy opět objevuje tatáž otázka. A já si myslím, a to je postoj CCB na tomto místě, že tady je třeba se plně věnovat dvěma hlediskům. Pokud komise a dokud komise se bude věnovat tomu, že chce vytvářet standardní smlouvy, tak toto bude mít obrovský harmonizační účinek a odstraní mnoho praktických problémů, které existují. E, to též platí i pro komentáře komise v této souvislosti. Tento bod uzavřu s tím, že bych rád podotkl, že bychom skutečně k tomu měli přistoupit tak, že zásadní oblast CESLu se týká e, obchodu na dálku, ale i nadále jsem trochu ctižádostivější a myslím si, že by bylo smysluplné a tak to by právě postoj CCB, e, že bychom mohli ten CESL zanechat i v oblasti působnosti článku 5, jak to bylo působně. E, dále, dobrá víra a řádné obchodování. Tady jsou pro mě důležité tři poznámky. E, za prvé, je důležité si jasně uvědomit a položit otázku, zda je smysluplné abychom definice dobré víry a poctivého jednání zredukovali v podstatě na to, že ten zásadní element, což, je tedy, což jsou tedy zájmy ostatní druhé strany, že ho vyjmeme a že bychom dokonce šli ještě dále a řekli, že pouze takové jednání je nepoctivé, když je pod Prahem úmyslného poškození. Myslím si, že oba dva tyto pojmy či pojmové elementy eh, se k sobě nehodí. Na jedné straně tady máme tedy dobrá víra a postivé jednání a na druhé straně máme otevřenost vůči a zohlední zájmu druhé strany. A dále to nezneužívání práv. Toto prostě není smysluplné. Druhé hledisko, které je důležité, je to, že přirozeně pokud dojde k takovéto změně, tak to má dopad na celkovou kontrolu ob, obsahu, což je článek 883 a článek 86. Chci říci, že ta změna dobré víry a postivého jednání, tato definitorní změna, dámy a pánové, by mohla být vhodná proto, abychom eh, se vyhnuli značným dopadům na článek 83 a na eh, dopad kontrol obsahu. Protože tam se nehovoří o zneužívání. Ten standard je jednoduchý, jednoznačný. Máme tady také judikaturu ESD, která ho značně vysvětlila a to znamená, že na této stele je třeba se otevřít otázce, Zda tedy tady nedochází k diametrálnímu porušení charakteru, protože ta definice zachází příliš daleko a dále. Ta rozšířená definice té se dospělo tak, že není možné bránit jedné straně, aby zastupovala své zájmy v oblasti B2B. To je sice pravda, ale to nejdůležitější není sledování celoobecných zájmů, co se týče plnění a ceny, ale to nejdůležitější spočívá v tom, že ten korektiv samotný, totiž zohlednění zájmu druhé strany, slouží tomu, oblast působnosti kontroly obsahu ze strany soudců e, vlastně zahrnout do smluvních doložek v oblasti B2B. Znamená to tedy, že strana, která e, formuluje obchodní podmínky, musí nutně brát ohled na zájmy druhé strany a to proto, protože ona je tou zprávou, která jako jediná má vlastně tu smluvní svobodu, svobodu toho, jak nadefinuje smlouvu a ta druhá strana je zredukována pouze na svobodu uzavřít smlouvu či ne. Pokud toto zohledníme, tak si myslím, že není akceptovatelné, abychom zašli ještě dál, udělali druhý krok, a to v, rámci článku 86 dobré obchodní praxi, eh, z, nahradit obvyklou obchodní praxi. A představte si například jednoduchý případ. Tady máme svou doložku v dlouhé, v obrovské kupní smlouvě a tam jde tedy o to, jak to tedy vypadá, jak vypadají ty ob, obvyklé postupy. Když se například obvykle omezují záruky, eh, je to tedy eh, i hned platné právo a správné. Je důležité si eh, uvědomit, že vlastně mírou spravedlnosti v cestlu je článek 80 a ten říká, že to není správné v, v tom případě, když se to to nestuhují pravidla CESL. Když toto je parametrem, tak rozhodující další otázka eh, té obvyklosti je pouze faktický údaj a faktické údaje v našem právním pořádku nikdy neměly tu sílu, aby podložili právní argumenty, které se týkají zejména Eh, práva a spravedlnosti. Nikdy nedokázali tyto argumenty vyvrátit, to by byl zcela nový prvek. Nejzásadnější a nejrozhodnější podle mě je na tom to, že kontrola obsahu ze strany soudce, a to je článek 80, není nic jiného než právo, které vyplývá z směrnice o prodlevách v platbách. Pokud tady máme ale dobré obchodní praxi, poctivé jednání, a zákaz nepoctivého jednání je e, podvodný tím, že se tedy někdo e, odkloní od dobré obchodní praxe, tak tady máme zcela jedno jasnou um, praxi. Proč bychom tady měli mít jiné podmínky než při běžných jiných e, smlouvách? Proč? Další věc. Směrnice o um, nesplácení či pozdní splácení. Například článek 7. Tam má eh, strana možnost ovlivnit eh, podobu smlouvy. I když to učinila v rámci změnice o eh, naplnění plateb, tak je článek 7 blokádou proto, aby došlo k velkému spožďování plateb. Tedy individuální smlouva je tady omezená. když se podíváme na článek 86 v podobě, která je nyní navrhována, tak to vede k absurdnímu výsledku. A totiž to, že mírou pro individuálně smluvní kontrolu v rámci směrnice o nesplácení plateb je přísnější než článku 86. To je cesta, kterou nemůžeme jít. E, musíme si jasně uvědomit, že tam, kde obchodní podmínky jsou pomocí judikatury a e, modelových pravidel, zademizovány komisí, tak toto je vlastně ten opravdu největší harmonizační proces práva, který jsme dosud zažili, vše ostatní nápomocné. Není, to je nevýhoda Cisku a výhoda Ceslu. A poslední bod, u těch opravných prostředků, podle mého názoru, tam ta druhá alternativa je smysluplná, a totiž, že zajistíme, aby někdy Eh, došlo k tomu, že řekneme ano, eh, tady jsme zjistili, že je tam chyba a tedy podle toho potom člověk může uplatnit svá práva. Já si myslím v rámci běžného spotřebitelského chování je to, co se od spotřebitele může a musí očekávat, co je důležité pro to, abychom měli právní jistotu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát panu Grafovi von Westfálenovi a nyní přicházíme k panu profesorovi Hak Bílovi. Prosím. Dobré ráno a skutečně děkuji za to, že mám tuto příležitost komentovat návrh zprávy. Musím říct, že já velice vítám e, tento text a hovořím samozřejmě jako člen skupiny expertů, která e, vypracovala studii o proveditelnosti a teď pracuje na e, komentářích k návrhu CESL, o který požádala komise. Myslím, že by to bylo dobré pro spotřebitele a také pro malé a střední podniky a pro podnikatele jako všechny. Nejenom e, tím, že poskytne jednotný soubor pravidel, ale zároveň také ochranu, která není e, zatím k dispozici v celé řadě členských států a v rámci e, vídeňského protokolu k, zákonu, k právní normě o mezinárodním obchodě. A je tam rovněž článek o dobré víře, který skutečně není přítomen v celé řadě právních systémů. Mám řadu eh, připomínek. Je pravdou, že stávající návrh CESL eh, sebou nese určité problémy a obtíže. Obecně řečeno, já návrhy před eh, toho zpravodajky vítám. Ovšem některé, pozi, některé pozměňovací návrhy si myslím, že jsou dobré, jiné by byly chybou. Mám dvě dva texty, eh, které představují mé stanovisko a myslím, že by bylo dobré, kdyby byly k dispozici. Je jasné, že Evropský právní institut se, svou, eh, se, se svým stanoviskem zpravodajku zaujal. Já eh, s tímto názorem tež eh, souhlasím a doufám, že u budoucích právních návrhů bude možné konzultovat Evropský právní institut a jejich expertízu využívat již z kraje celého procesu procesu. Myslím, že bychom tím jenom získali. A teď k podstatě věci samé. E, samozřejmě souhlasím, že CESL je velice užitečný pro smlouvy na dálku, ale ze stejných důvodů, které tady e, uvedli kolegové z UEPMI, e, bych to neomezoval striktně na smlouvy na dálku, protože to sebou nese problémy s polem působnosti a vedlo by to ke z Eh, matkům. Eh, člen, eh, strany by měly být, měly být volnost využívat tuto normu pro jakékoliv smlouvy. Dovolte pár připomínek. Za prvé, dobrá víra a spravedlivé konání. Já souhlasím s tím, co uvádí zpravodajka v tom smyslu, že takzvaný shield only přístup, to znamená, že to je, že ta dobrá víra a je, spravedlivé jednání eh, striktně eh, za to jsou lepším přístupem. Každopádně myslím, že definice dobré víry a spravedlivého jednání, které jsou uvedeny v pozměňovacím návrhu 35, je příliš eh, úzká. Především se domnívám, že tam, kde je odkaz na takzvaná abu exkluzivní práva, eh, to by mohlo vést k nebezpečné situaci. To znamená, že celá řada lidí by si myslela, že pokud strana koná, eh, v, bez ohledu na zájmy druhé strany či s cílem jí poškodit, eh, by se nejednalo o dobré, dobrou víru. A to možná znamená nepochopení původního návrhu CESL. CESL nepožaduje aby jakýkoliv podnik kladl zájmy druhé strany na první místo. E, to skutečně není e, tím cílem. Ovšem, o co jde, je, aby strana e, vzala rozumně v úvahu zájmy druhé strany. A já naprosto souhlasím s kolegou Westfálenem, že to je přesně ten test, který se užívá, když se rozhodujete, zdali nějaká, nějaké podmínky, které jste osobně nevyjednávali, jsou spravedlivé. Rovněž bych se chtěl zmínit o pozměňovacím návrhu 126. Tam zpravodajka eh, navrhuje, že eh, povinnost eh, oznamovat podmínky by se neměla vztahovat na smlouvy mezi podnikateli. Já se omlouvám, pane předsedo, ale to by byla zásadní chyba. I v těchto typech smluv by měly strany jednat transparentně. Každý obchodník eh, ve smlouvě od, eh, mezi podnikateli by měl Eh, mít představu, co druhá strana jako podmínky navrhuje. To znamená, že tento článek by měl zůstat eh, obecně formulován. Pokud bych mohl, pane předsedo, tak bych ještě chtěl komentovat určitou věc, která se ve zprávě objevuje opakovaně. Ve smlouvách mezi podnikateli strany musí uh, E, mít možnost vést jednání natvrdo, jít za svými zájmy. E, já s tímto principem naprosto souhlasím, pane předsedo. Myslím, že to je naprosto v pořádku, že i když je druhá strana malým či středním podnikem, tak by e, podnikatel měl mít možnost tvrdě vyjednávat pro své nejlepší možné podmínky. Ale musíme tady hovořit o spravedlivosti, o, o procedurální spravedlnosti. Pokud vy mi navrhnete určitý soubor podmínek, tak já budu ty podmínky znát, mohu s nimi souhlasit a pak tedy akceptuji to riziko. A mělo bych dostat eh, určitou náhradu v této situaci pouze za velice mimořádných podmínek. Na druhé straně ovšem se by měl vždy trvat na transparentnosti. Jak to jednou jeden anglický soudce řekl, každá strana by prostě měla vyložit karty na stůl. Já bych měl vědět, o co jde, co mám podepsat, eh, co se mi nabízí. Expertní skupina eh, tady jednala po dvou liních, eh, aby se snažila zajistit eh, substantivní spravedlnost v extrémních případech, ale transparentnost za každé situace pokud by nějaká podmínka byla výrazně nespravedlivá, tak by byla eh, odstraněna pouze tehdy, kdyby se opravdu výrazně odkloňovala od dobré podnikatelské praxe. A to je prostě eh, něco, co je poměrně vysoce postaveno a co bych musel dosáhnout, pokud bych chtěl eh, zjednat pro sebe nápravu. Nicméně musíme zajistit, aby tady vždy existovala transparentnost. A proto tady je článek, který pro řadu kolegů vypadá jako hodně eh, eh, podobný sekci 3, 3 o takzvaných překvapivých podmínkách a eh, vy tady vidíte podmínka, kterou jedna strana nabízí jako, pra, jako pr, prostě běžnou podmínku a která je pro druhou stranu velice překvapivá. A to je právě eh, ta část textu, které, eh, která je tady proto, aby věc byla transparentní, aby prostě eh, všechny strany měly pocit, že mohou počítat s tím, že vědí, co podepisují. V závěrečném CESL ovšem tento článek uveden není. Takže otázka spravedlnosti, eh, jak eh, procedurální, tak eh, hmotné, je u článku 86 o nespravedlivých podmínkách a je tam nový odkaz v tomto článku ohledně okolností při podpisu smlouvy. A já si myslím, že to právě mělo upozornit podnikatele na potřebu procedurální spravedlnosti. Ovšem problém je, že ten zásadní test té nespravedlnosti v obou případech, tak jak to článek 86 tuto chvíli upravuje, stanovuje, že musí být opravdu výrazné odklonění od dobrého podnikatelského postupu a to si myslím, že není postačující eh, pro zajištění transparentnosti a procedurální eh, spravedlnosti. Jaké je řešení? Ta řešení řešení se nabízejí dvě. Za prvé e, znovu e, tam dát e, tu, ten odkaz na surprising causes a překvapující zjištění a nebo tam prostě zavést nový pozměňovací návrh v tom smyslu, že smlouvy mezi podnikateli nejsou spravedlivé pokud se tam objeví eh, překvapující eh, podmínka pro jednu ze stran nebo není zajištěna dostatečná transparentnost. Prostě každá strana bude mít vždy povinnost eh, ty karty vyložit na stůl a to si myslím, že je ten vhodný test pro smlouvy mezi podnikateli, především tam, kde se jedná o malé a střední podniky, které údajně jsou největšími, jsou stranou, která nejvíc získá zavedením CESL. A teď k nakupujícímu. Myslím, že CESL průmysl jde trochu příliš daleko a myslím, že e, se e, jeví jako, jako dobrá e, ta flexibilita zpravodajky k této věci. Z mého osobního pohledu je to asi takto. Já bych doporučil oběma zpravodajkám to, co e, anglická a skotská právní komise e, navrhla po důkladném zvážení. Tato komise navrhla, aby tady byla okamžitá možnost odstoupit od smlouvy bez jakékoliv platby za užití, ale že by toto e, bylo možné pouze do 30 dnů po dodání zboží. Po této lhůtě by spotřebitel majitel musel požádat o opravu či výměnu a poprvé tehdy, kdyby se tohoto mu nedostalo, tak by mohl smlouvu, eh, od smlouvy odstoupit a to mi připadá jako dobré, eh, jako dobré řešení. Velice vítám to, co zpravodajka píše o kapitoli o e, restitucích. O, o, e, e, tady mám vlastně několik návrhů, pozměňovacích návrhů, kterými se zabývám ve svém obecném dokumentu. Dodávání digitálního obsahu, tak tady samozřejmě velice souhlasím. Je samozřejmě zásadní, abychom měli v CESL digitální obsah, nicméně zároveň potřebuje minimální harmonizaci rámci digitálního obsahu, aby eh, dodavatelé neobcházeli eh, prostě eh, využívání CESL. Je tady jeden zásadní problém, asi je to spíš redakční chyba s, tou, s tím dodáváním digitálního obsahu. V tuto chvíli někdo, kdo prodává digitální obsah, nemá povinnost konformity, ale toto není povinné a článek 93 eh, přitom pravidla o prodeji činí povinnými. Ale to se týká, eh, to se tedy týká všeho, kromě digitálního obsahu. To je určitá eh, drobná chyba, kterou je třeba napravit. Jistě to nebylo v úmyslu. Děkuji ještě jednou za to, že jsem měl možnost se k vám obratit se svými připomínkami. Vítám zprávu k tomuto návrhu. Děkuji mnohokrát za veškeré velmi hodnotné příspěvky a nyní zahajíme kolo otázek a odpovědí a ptám se, zda si kolegyně či kolegové přejí položit otázku. Paní Geber, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát za pozvání sem do právního výboru, neboť zde e, jednáme o zásadních věcech, které řešíme. Mám celou řadu otázek, ale omezím se pouze na dvě a to na naše tři praktik- praktikanty, pana Milenberga, paní Šimpali Pach, a pana Pachla. Oni musí potom uplatňovat to právo, které my tady utvoříme. Takže my musíme zajistit, aby to právo bylo správné, aby se dalo správně uplatňovat. A proto se ptám eh, zástupkyně Ue a UEAPME na jednu věc, nejsem si totiž jistá, že jsem to pochopila správně. Řekla jste a dávám vám zcela zapravdu, že právo, které je v směrnici o právech spotřebitele, které je plně harmonizováno, bychom neměli znovu měnit tom s vámi zcela souhlasím, ale vy jste potom dodala ještě jednu větu a řekla jste, že toto právo by mělo být plně zahrnulo do, zahrnuto do práva smluvního. A já se tedy ptám, zda jste to takto mínila, nebo možná jsem vás špatně pochopila, ale máme tady smluvní právo, které je plně harmonizované a když tady bychom tato usnadování převzali do opcionálního práva, tak by se vlastně opční právo stálo národním právem. A já se tady ptám, nedochází tady k tomu, že vlastně znovu zavádíme národní právo, které jsme eh, harmonizovali pomocí plné harmonizace směrnice o právech spotřebitele. Nebylo by tedy spíše smysluplnější tuto část celá vyjmout a ne eh, eh, korporovat ji do smluvního práva. Jinak mám, eh, chci říct, že my všichni mluvili z duše, když říkal, že bychom měli jít cestou minimální harmonizace nebo cílené harmonizace, protože to je nejlepší cesta. A to je má druhá otázka, kterou chci položit paní Pachl a panu Melenbergerovi. Totiž, to je ta otázka roztříštěnosti práva. A v té souvislosti bych chtěla uh, slyšet několik případů, jak se to, jaké dopady to bude mít, když budeme mít různé typy práva pro obchody přeshraniční, nepřeshraniční, online či op- offline, kolik možností z toho vyplývá. Já nejsem matematička, ale mám pocit, že to velmi, velmi narůstá a tím narůstá i um, potenciální právní nejistota. Takže eh, já bych ráda slyšela nějaké příklady, jak různé dopady to může být. Například ten příklad s tou pračkou, pane Melenbergře, který jste tady uváděl. Říkal jste, že v Nizozemsku vlastně tam máme záruku na celý životní cyklus, ale ve směrnici o právech spotřebitele máme pouze dva roky a tady v CESLu máme ještě zcela jiné zase ustanovení a já se tady ptám, jaký dopad to bude mít předseda. Navrhuji s ohledem na čas, že nejdříve eh, schromáždíme všechny otázky a potom budeme mít kolo odpovědí našich odborníků. Majer, děkuji mnohokrát otázky, které jste položila, bych rád položil také těm ostatním třema. Předseda, děkuji. Má někdo další otázky? Luigi? Děkuji. Mám také jednu otázku, kterou bych rád položil odborníkům. Myslíte si, že je správné, že při uplatňování současné směrnice o právech spotřebitele není v současné době to roztříštění těch předpisů až tak velké. Ale co je největší překážkou pro rozvoj přeshraniční obchodní činnosti? Právě je toto. Má s tím velký problém malé a střední podniky. V současné době tam máme velmi nízké využívání možností přeshraničního obchodu. A je pravda, že v Evropské unii máme tolik směrnic. A tak se ptám, potřebujeme je vlastně všechny? Tato, tyto směrnice obhajují práva na papíře, ale v praxi má komise velké potíže s tím sledovat uplatňování všech těch směrnic a dochází k tomu, že uplatňovány v podstatě nejsou. Předseda otázka z mé strany nakonec. Já si myslím, že to, co jsme si vyslechli, bylo velice dobré, pomůže nám to a zvážíme to, ale někdy bych řekl, že tady diskutujeme na základě něčeho, co je již poněkud zastaralé. Politika je umění možného. A samozřejmě, když tady eh, hovoříme o tom, že bychom měli plně harmonizovat záruky a další věci, to je skvělá věc, to jistě podpořím, ale když to podpořím já, tak to nestačí. A nestačí to, když to podpoří pan Majer a paní Gebertová. Problém spočívá v tom, že potřebujeme většinu tady v parlamentu a na radě, abychom tedy eh, toto mohli prosadit. A zkušenosti z směrice právě spotřebitele ukázalo, že ta plná harmonizace byla uplatněna pouze částečně a zbytek ztroskotal. A tento návrh tady vlastně máme proto, protože právě ta část toho ztroskotala. E, nemůžeme jít cestou toho, že nejlepší bude nepřítelem dobrého, protože když chceme něco nejlepšího, tak je to prostě i realistické, to se nám nepodaří prosadit. A proto e, nebudeme mít plnou harmonizaci ani za 40 či 50 let, to je prostě naprostá iluze. E, stejně ta další témata, které se týkají oblasti uplatňování. Samozřejmě já bych i hned byl pro to, aby to zůstalo na té úrovni navržené komisí. Ale politická realita je ta, že na radě máme blokační menšinu, která je ochotná to podpořit pouze v případě, že oblast působnosti omezíme. Tedy opět tatáž situace politika je umění možného, tedy Eh, pokud chceme vůbec pokročit v té věci, tak budeme muset akceptovat omezení oblasti působnosti. Já říkám, nejlepší případě je to to druhé nejlepší řešení, ale když to nebudeme mít, tak nebudeme mít vůbec nic. Proto bych eh, se rád vyslechl vaše mínění i k tomuto. Nyní paní kolegyně Tajn. Pouze poznámka, která půjde podobným směrem. Od samého počátku, a zabýváme se tím již několik let, jsem byla pro omezení na obchodování online, protože jsem již tehdy viděla problémy na domácím poli, zejména v Německu a v německém Bundestagu, kde máme u liberálů ještě větší odpor než u ostatních stran. A protože jsem byla velice ráda, když zpravodajové tady navrhli relativně u se vymezenou oblast působnosti, i když jsem rovněž toho mínění, že by v podstatě měla být širší ale učinili jsme, udělali jsme to pouze proto, protože jsme dobře věděli, jak velký je odpor na domácí půdě, takže nemá smysl tady snít o něčem krásnějším a znovu se k tomu vracet. Ten odpor je extrémní, takže se musíme snažit prosadit alespoň minimum. Dobře víme, že toto není to pravé ořechové, ale skutečně já z tohoto pohledu pouze podporuji to, co říkal pan Lén. Předseda, děkuji. Pane Štaudmajere, eh, chtěl by se rovněž krátce vyjádřit. Potom bych dal prostor našim expertům. Ne, takže prosím naše experty po pořadě. Začneme s paní Stenpali Kleis. A prosím vás, trošku omezte dobu svého vystoupení, protože dnes máme na výboru ještě mnoho hlasování. Prosím. Děkuji. Nejprve bych se ráda podívala na otázku paní Gebhartové. Když jsem hovořila o právech spotřebitelů, tak to bylo v kontextu možného omezení oblasti působnosti. Musím říci, že to jsme říkali od samého počátku. Zcela plně harmonizované části e, týkající se prodejů na dálku by měly být převzaty bez jakýchkoliv změn do tohoto nástroje a to je pro nás velmi důležitá věc. Já tedy doufám, že tím dostatečně odpovídám na vaši otázku. E, druhá věc. I e, ostatní kolegové k tomu určitě něco řeknou, ale pokud jde o to roztříštění právního systému obecně, tak jak o tom hovořil pan Berlinger, je důležité, aby došlo k dobrému provádění této legislativy. Nejde pouze o to, že my jako Evropský nebo že Evropský parlament a jiné instituce se píšou legislativu, ať už je to směrnice nebo nařízení. Nejdůležitější je správné, správná implementace, správné uh, provádění té legislativy. A na závěr mohu potvrdit to, co řekl pan Lina, v tuto chvíli musíme být realističtí, musíme se držet toho, co je reálné z hlediska oblasti působnosti a co naopak reálné není. Tolik tedy moje komentáře a odpovědi na vaše otázky. Yes, thank you very much for this. Uh, Děkuji za uh, tyto všechny velice zajímavé a užitečné otázky. Nejprve k dotazu paní Gebhardt. Uh, ohledně eh, těch eh, lidí z praxe. Tady jste viděli, eh, že jak představitelé elektronického obchodu, tak všichni ostatní je, že se soustředujeme na otázku možnosti odstoupení od smlouvy a to je vlastně upraveno od příštího roku a co se tady stále ještě objevuje jako překážka a kde jsou ty rozdíly, jsou ty právní záruky. E, takže e, to je e, velice specifický subjekt práva. A ještě k tomu zmatení, případnému eh, zmatení či nejistotě spotřebitelů, tak eh, ve Spojeném království je pro spotřebitele právo odmítnout, eh, je tam možnost ukončení, ale není tam platba za užívání tam prostě, jak to chápu od kolegů, neexistuje, takže pokud jste například zase portugalským spotřebitelem, tak máte možná stejnou úroveň ochrany, pokud se domáháte cesty e, nápravy nápravními prostředky, ale není tady to e, pře, e, hodnocení toho důkazního břemene, přenesení důkazního břemene, je tam to dvouletá lhůta, portugalští spotřeby spotřebitelé by v tomto směru dostali eh, od nás takovou tu radu. Zase u rakouského spotřebitele je to šestiletá záruka, to zní dobře, nicméně eh, zase eh, praktická implementace hovoří o šesti měsících pro implementaci, ale zase můžete mít povinnost oznámit věc a dokonce e, pravděpodobně máte méně pozitivní, e, méně e, ochrany, co se týče těch nespravedlivých podmínek, smluvních podmínek. Tam je to zase upraveno tímto způsobem. To chci uvést jenom proto, abych hovořila o tom, jak je ta fragmentace rozšířená a k tomu se také váže má odpověď na dotaz pana Berlingera E, fragmentace je pro směrnici pro spotřebitele nižší, to jistě ano, ale hlavní problém s tou diskuzí, která se e, vlastně e, odehrává od doby předložení návrhu, je, že my nevidíme, že by směrnice o spotřebitelích skutečně fungovala. My tady diskutujeme paralelně o objevu návrzích a jak lidé z podnikatelské sféry udávají. 80 eh, problémů je teď vyřešeno, kromě digitálního obsahu a právních zárok. A k tomu, co jste řekl vy, pane předsedo, o plné harmonizaci, eh, říkáte, že to je iluze. Možná, že je to velmi obtížné, ale zásadní problém je, že nejsme trochu kreativnější, než eh, jsme byli v minulosti než komise byla v minulosti. E, článek 114 smlouvy e, hovoří o aproximaci práva a myslím, že bychom měli tady prokázat eh, trochu více představivosti, možná, že bychom mohli jít cestou eh, smíšených řešení, eh, smíšeného přístupu, nápravné prostředky plus harmonizace a určitě bychom nějaká řešení našli. Není to nějak extrémně urgentní, ale samozřejmě CESEL by mohl být dobrou inspirací. Myslím, že jsem se zabývala snad všemi dotazy a teď ještě k Římu jedna, možná možná, podle našeho názoru alespoň, e, není zatím stále úplně jasné, zdali by to fungovalo v praxi plně, tak jak to je e, uvažováno. Myslíme si, že nejsme úplně na pevné půdě, bezpečné půdě, e, takže tady Eh, jde o to, aby alespoň úroveň národních práv byla aplikována eh, v případě, že by se nebyl plně eh, poskytoval plnou ochranu, ale každopádně ta právní jistota si myslíme, že je základní problém toho volitelného práva. Uh, první otázka se týkala určitých eh, příkladů. Eh, zdali by tedy holandský spotřebitel více těžil z nizozemského systému než z komunitárního. My máme několik pravidel. Za prvé, víc jak 50% od vás předem nemůže nikdo za žádné zboží žádat. To v komunitárním pra, pra, pra, zákonu o prodej není. Za druhé, Záruky nejsou omezené na dva roky v Nizozemí, mohou být kratší, ale rovněž mohou být e, delší. E, chleba eh, ten vydrží pouze dva týdny, pračka mnoho let. E, a zase začátek toho oznamovací, té oznamovací lhuty, to je v Nizozemí odlišné. E, u nás v Nizozemí e, toto začíná v e, okamžiku, kdy oznámíte konformitu a ne od doby dodání zboží. To znamená, že po, dejme tomu, dvou, třech, čtyřech letech, kdy zaznamenáte tu konformitu, začne tříměsíční období, během kterého musíte to Eh, prostě oznámit a po oznámení to zase eh, je eh, dva roky, dvouletá lhůta na ten nápravný prostředek. Takže já, kdybych prostě byl s nizozemským spotřebitelem, no tak bych prostě řekl, ne, tohle nechci, protože dostanu z toho komunitárního právního nástroje méně, než co mi teď dopřává nizozemské právo. A samozřejmě, Vím, že eh, maximální harmonizace to je to, co bychom chtěli mít ve všech oblastech, ale není to eh, skutečně eh, možné, ale domníváme se, že toto je prostě slabá slabá, slabé řešení. Je to jako kdybyste hráli fotbal s hranatým míčem a o to opravdu asi nikdo nestojí. Děkuji za pozornost. Mám několik různých poznámek, ne k těm praktickým otázkám, protože to nebylo adresováno mně, ale k tomu, o čem hovořil pan Lena a pan Belginger. Za prvé, já jsem toho názoru, že by byla katastrofa, kdyby CESL jsme neměli ani v té limitované e, podobě. Protože pak by nuceně docházelo k tomu, že bychom měli další odvětvové směrnice a museli je mít. Důsledky, které by z toho vyplývaly, by se projevily velice jasně. Byla by to eh, narůstající nekoherentnost národních právních eh, řádů a eh, rovněž bychom neměli vůbec žádnou harmonizaci ani možnosti dosáhnout v pozdějším okamžiku neboť ty divergence by se proto i nadále prohlubovaly, protože Evropský soudní dvůr odpovídá pouze na zásadní otázky, ale na, ne na ty částečné, o které v podstatě jde a dále. Eh, to, co říkali ochranáři eh, Organizace pro ochranu spotřebitelů, já si myslím, že by bylo výhodou, kdyby komise mohla zavádět podmínky, které by potom nabývaly právě účinnosti a byly by jaksi čistě dořešené. Toto nemůžeme očekávat od normálních podniků. Já vím, o čem hovořím již 40 let. Normální podmínky, podniky to nezaručí. Proto si myslím, že ochrana spotřebitele nejenom pomocí tohoto CESVu, ale také zejména pomocí harmonizovaných všeobecných obchodních podmínek je dosažitelná a toto je cesta, jak ji dosáhnout, protože to ukazuje jasně spotřebitel, že má práva, která jsou nedotknutelná. Třetí věc. To vyplývá ze zkušeností, které máme v oblasti úpravy prodeje, právní úpravy prodeje. V podnikatelské praxi se čím dál tím více ukazuje, že vínské, vídeňské, vídeňská úprava prodeje je čím dál tím oblíbenějším, což Eh, má za důvod velice jasnou, jasný poznatek. Eh, právníci, které radí podnikatelům, se jakožto studenti naučili vídeňskou právní úpravu prodeje. Pro ně je to tedy něco, co znají, co znají velice dobře. A to se prosazuje a jsou proti veškerým novotám. A proto si myslím, že CESL za 20-30 let bude mít celý jiný význam než nyní, protože právníci, te, pak budou k dispozici právníci, které se to, kteří se to učili ve škole. A proto si myslím, že je to politická nutnost, abychom zavedli tuto legislativu jako opční nástroj. Pak budeme mít, kupní, eh, pak budeme mít kup, smluvní svobodu, každý si rozhodne, zda to chce či ne. Nebude to tedy povinnost a nebudeme mít povinnost tady zohledňovat veškeré odvětové směrnice a národní právo, což je pro právníky eh, skutečně hororem intelektuální pilnosti. Děkuji. Thank you. It's of course quite... Děkuji. Samozřejmě, že je pravda, že v některých zemích eh, byste v při společné evropské právní úpravě prodeje měly menší úroveň ochrany. Byť by oba zpravodajové eh, Byť by tedy byly přijaty oba návrhy zpravodajů o ukončení smlouvy, bričtí spotřebitelé by na tom byli lépe než za stávajících pravidel. To znamená, že o tom ještě musíme blíže diskutovat. Souhlasím s tím, že v Nizozemsku je to možná tak, že při CESL byste měli menší úroveň ochrany, ale musíte se na to dívat v celém kontextu. A pokud se na to podíváte v celém kontextu, tak úroveň ochrany spotřebiteli naopak vzroste, pokud bude přijato CESL ve srovnání s úrovní podle vnitrostátního práva. Je pravda, že se tu odvedlo velké množství práce, pokud jde o harmonizaci. Možná, že již bylo vyřešeno 80 všech problémů, ale stále ještě je tu těch zbývajících 20 Samozřejmě, že nikdy nezískáme politický souhlas eh, s harmonizací těch zbývajících 20%. Možná, že řeknete, že to je pouze pětina záležitostí, že to není až tak důležité, ale já si myslím, že to je důležité, protože tady hovoříme o skutečných psychologických překážkách obchodu. Malé a střední podniky se bojí neznámého a já si myslím, že právě společná evropská úprava prodeje by je povzbudila v tom, aby prodávali více do zahraničí. Pokud přijmeme CESL, tak to eh, mu nebude tak, že najednou začne vzrůstat eh, prodej do zahraničí, jako bychom eh, tuto oblast pohnojili nějakým zázračným hnojivem. Já si myslím, že CESL je v každém případě velmi důležitým krokem správně správným směrem. Děkuji. Děkuji, pan Staudenmayer. Give... Děkuji, budu stručný a rád bych poskytl tři skutečnosti, které pomohou eh, poslancům lépe zpracovat výsledky tohoto eh, slyšení. Nejprve k tomu, co říkala paní Gebhardt, paní Klej. Samozřejmě, že je to tak, že plně harmonizované části směrnice o ochraně spotřebitelů by měly být převzaty. My jsme na toto téma měli dokonce celé slyšení organizované výborem IMCO. Jejíhož výsledkem bylo to, že plně harmonizované části směrnice o eh, právech spotřebitelů budou jsou do této směrnice přijaty. Druhá otázka. Jde o to, jestli se CESL bude týkat cloud computingu. Já vám uvedu dva příklady, kdy tomu tak je. První věc. První příklad. Pokud si koupíte software a e, stáhnete si to z cloudu na svůj počítač, tak potom podle článku 5b příslušného nařízení je to pokryto. Další příklad, pokud si koupíte software a tento software později uh, uložíte na svůj, um, ne, uložíte na cloud, protože nebudete mít dostatek paměti v, uh, ve svém uh, počítači, tak to také bude pokryto. To znamená, že určité části cloud computingu jsou ceslem pokryty. Třetí věc, a to je možná to nejdůležitější, co chci říci Jde o otázku, jestli je potřeba online cesl nebo ne. Paní Pachl eh, měla ve své prezentaci zajímavou tabulku. Já si myslím, že eh, některé informace v té tabulce nejsou úplně správné. Já jsem tedy procházel ty informace a eh, Někdy se ukazuje, že směrnice e-commerce jednoduše říká, že uzavírání smluv eh, prostřednictvím eh, eh, obchodu na dálku je možné, ale neříká, jak to má fungovat. To znamená, že v tomto ohledu to není úplná legislativa. Směrnice o právech spotřebitelů upravuje právo na odstoupení od smlouvy a to má celou řadu eh, podmínek. V každém případě je tu pouze dvou týdenní lhůta, zatímco ty lhůty podle CESL by byly mnohem delší. Nepřiměřené smluvní podmínky a prostředky nápravy jsou již mm, pojímány v obou eh, směrnicích, ale je tu zatím minimální harmonizace. To znamená, že eh, všechny členské státy zatím jdou nad tyto směrnice. Ve směrnici o právech spotřebitelů jsou upraveny eh, informace podávané před uzavřením smlouvy a není tam uh, řečeno, uh, jak je to s těmi informacemi dál a to je obvyklý problém. A není směrnici, směrnice o uh, prodeji. Já si myslím, že není pravda, že směrnice o právech spotřebitelů se týká pouze, nebo že pojímá eh, pouze právo na odstoupení od smlouvy. To je pouze malá část celé oblasti. Eh, kromě toho je tu tedy směrnice o prodeji, která umožňuje členským státům, aby si tu zachovali svoje lhuty podle vnitrostátního práva, pokud nejsou v konfliktu s dvou letou lhutou, kterou předepisuje směrnice o prodeji. To znamená, že tolik moje krátké závěry. Byť byste omezili oblast působnosti CESLu na eh, smlouvy na dálku, přinesl ba, přinesla by společná evropská úprava prodeje eh, důležité výhody. Pan Melberg řekl, že harmonizace by byla nejlepším řešením. Samozřejmě, že by to bylo nejlepší řešení a komise se o to pokusila. A e, to i v návrhu společné evropské právní úpravy prodeje. Máme tady nepřiměřené smluvní podmínky, e, prostředky nápravy. Snažili jsme se o plnou harmonizaci, nicméně se nám to nepodařilo. To znamená, že jsme potřebovali aspoň, alespoň něco. A já si myslím, že právě CESL je pragmatický způsob, jak se k této otázce postavit. Děkuji. Děkuji, tímto děkuji veškerým odborníkům za jejich velice cené příspěvky. Informace z jejich strany zohledníme při našem dalším jednání o této věci. A nyní se automaticky dostáváme k bodu číslo 14. Tady bude hovořit paní Bratca komisi. Já bych navrhl, abyste i hned si vzala slovo, protože nemáme již příliš mnoho času. Prosím. Uh, Děkuji, pane předsedající My jako komise, jsme tady znet, dnes proto, abychom vám řekli, jak se věci mají se probíhajícím vyjednáváním s Organizací pro duševní vlastnictví ohledně smlouvy eh, pro lidi s se zrakovým postižením a osobami s poruchami čtení, co se týče omezení autorského práva. E, toto e, není první e, informace k této problematice. Řešili jsme to již také v petičním výboru a v jiných orgánech parlamentu. Jsou to jednání, která probíhají již příliš dlouho. Především pro ty, kteří čekají na to, aby měli lepší přístup k dílům celosvětově. Komise navrhla eh, radě eh, získat mandát pro jednání. Eh, to nebylo každopádně ještě předmětem jednotného stanoviska členských států. My už teď vyjednáváme v kontextu VIPO. Domníváme se, že toto stanovisko je stanoviskem, které sdílejí většina naš, sdílí většina našich vyjednavacích partnerů. Něk- kteří si zatím nechávají trochu otevřené dveře, alespoň prozatím. Každopádně eh, probíhají eh, pravidelné neformální a formální eh, diskuze. V poslední době jsme měli dlouhé zasedání v listopadu loňského roku, kdy došlo k poměrně výraznému postupu V prosinci se pak konalo mimořádné všeobecné zasedání členů VIPO a cesta, která byla navržena, byla e, cesta diplomatické konference, která by dokončila práci na e, celosvětovém Eh, závazném eh, typu smlouvy. Ta proběhne eh, v druhé polovině června letošního roku v Marrakeši a v tom mezičase se my musíme pokusit vyjednat co možná nejvíce, tak abychom na konferenci do Marrakeše mohli jet s textem, který by již byl pevný, který by byl předpřipravený. Nikdo nechce, aby došlo k neúspěchu na té diplomatické konferenci. S touto myšlenkou jsme se tedy vrátili do Ženevy, kde jsme začali znovu vyjednávat eh, v, již v únoru a další tři dny vyjednávání nás čekají od eh, 18. do 20. dubna v Ženevě. Ty tři dny navíc se ukázaly jako nutné, protože podle našeho názoru eh, ta situace ještě není zcela jednoznačná. Potřebujeme větší koncensus u většího počtu článků, tak aby v červnu ta diplomatická konference eh, dopadla dobře. Kde eh, tedy se nacházíme teď? Myslím, že se dá říct, že došlo k výraznému posunu eh, k lepšímu. Pokud se podíváme na text, který je k dispozici na stránkách eh, VIPO, tak začíná eh, to vypadat, že máme před sebou něco, co už vypadá trochu jako smlouva. Nemáme zatím ještě ohledně pole působnosti jasno, nemáme také jasno v definici příjemců, nicméně výrazný posun v našich jednáních v listopadu loňského roku eh, se týkal podmínek pro fungování těch instancí, eh, které by pomáhali lidem se zrakovým postižením s distribucí a s eh, přístupem eh, k eh, zvláštnímu formátu těch děl. Toto jsou všechno věci, které podle mého názoru jsou již pevně stanoveny v návrhu smlouvy a na našich jednáních v únoru jsme strávili hodně času tím, že jsme tedy eh, projednávali takzvaný pro, eh, prováděcí balíček, to také najdete ve smlouvě a přesto, že ta jednání nebyla vždy jednoduchá a chvílemi dokonce byla značně komplikovaná otázkami, které měly velice málo společného s potřebami lidí se zrakovým postižením, tak máme teď také ohledně toho prováděcího balíčku už určitý kompromis a e, to prostě umožňuje určitou flexibilitu a e, také jsou tam respektovány stávající mezinárodní závazky, je tam zakotvena e, potřeba dalšího e, zohlednění požadavků lidí se zrakovým postižením, takže se jedná o dobrý kompromis pro všechny. Takže tato, toto je situace, ve které se nacházíme teď. Co bychom měli ještě uskutečnit? Tak samozřejmě co se nás týče, tak eh, my budeme vyjednávat i na diplomatické eh, konferenci a samozřejmě v předstihu, konkrétně během dubna. Teď je třeba se soustředit na finalizaci ty části eh, smlouvy, které se především týkají toho, co říkáme, toho, co nazýváme exportem a importem děl knih pro lidi se zrakovým postižením. To znamená D a E. Chceme mít jasná eh, ustanovení, bude to závazná smlouva, eh, členské státy pak musí zajistit implementaci v národních legislativních řádech Eh, opravdu také potřebujeme mít implementaci všech požadavků a Michel Barnier to před parlamentem zdůraznil vícekrát. Nechceme, aby tato smlouva byla takzvaně unesená a eh, využívána eh, k diskuzím ohledně otázek kolem autorských práv. Toto riziko tady stále existuje, objevovalo se znovu a znovu na jednáních. My doufáme, že to, že jsme v listopadu tolik pokročili s tím prováděcím balíčkem, eh, toto nebezpečí zažehnalo. Každopádně chceme, aby osoby se zrakovým postižením a osoby s poruchami čtení nejenom v Evropě, ale i eh, všude ve světě měly možnost přístupu, eh, rovnému přístupu k knihám a k dílům obecně. Takže komise do tohoto vložila hodně úsilí, Eh, rada se rovněž velice snaží. Potřebujeme i nadále pokračovat tímto způsobem. Máme již omezený čas, ale i ten tlak <clears throat> je někdy nápomocný. Eh, všechny strany se snaží postupovat eh, pozitivně a dospět k nějakému řešení ještě před konáním diplomatické konference v Marrakeši v červnu. Takže teď je samozřejmě E, zapotřebí e, ještě detailní věci projednat a já jsem připravena zodpovědět vaše otázky. Děkuji mnohokrát a nyní paní Lichtenbergerová. Děkuji mnohokrát za vaše informace. Myslím si, že je to velký pokrok, že vůbec ta vyjednávání existují. A e, budu muset hovořit stručně, nemáme dost času, jinak bych to vyjádřila zdvořileji, ale nakonec eh, se to rozhodne na dvou relevantních bodech. Zdá tato smlouva bude mít pozitivní dopady nebo ne. Tyto oba body jsou následující. Jednak tady máme ten požadavek pro organizace zrakově postižených a nevědomých, v tom smyslu, že si musí dohledat, zda to dílo je někde k dispozici, to tedy byrokracie. A protože se nejedná o profesionální organizace, jsou to organizace neziskové, tak je to pro ně velkou překážkou. Skutečně je to překážkou v tom smyslu, aby mohli e, lidem, kterým pomáhají, něco zpřístupnit. Takže já vám prosím, abyste na tom netrvali, protože pokud na tom budete trvat, budeme mít smlouvu, která nás nepřivede tam, kam se chceme dostat. Chceme utištit hlad po literatuře, pro knihách, právě u e, osob se zrakovým posnižením ty jsou na to odkázáni. A já skutečně se velice angažuji v té věci, protože je to pro mě velmi důležité. Je to naší povinností, protože Evropská unice, eh, unie podepsala umluvu pro zrovnoprávnění osob se zrakovým postižením a eh, vyjádřila ochotu, že přijímá opatření pro umožnění přístupu a toto je velkou překážkou. Druhá překážka spočívá v tom, že například ani eh, charita nemůže posílat knihy přes hranice, to je také překážka, to bychom měli nechat alespoň otevřené. I nadále tady máme nedořešení problém, že je třeba tutéž knihu přeložit pětkrát, protože neustále tady jsme pořád v té teritorialitě, ale to je jiná záležitost. Já bych si skutečně přála, abychom učinili jasný krok proto, abychom umožnili zrakovým postižením přístup k literatuře v mnohem větší šíři, a to skutečně seriózně. Není možné, aby byly v odpovídajících formátech dostupné pouze nějaké bestsellery. Tito lidé se chtějí skutečně zabývat literaturou, i odbornou literaturou a proto je důležité, abychom právě pro tuto skupinu osob vytvořili možnosti, jak se k těmto dílům dostat. A ještě jedna důležitá věc. Vy jste tady říkala, že to celé eh, se uh, eh, hajtekuje eh, lidmi, nějakými nevědomými piráty, které, kteří se tomu věnují a kradou copyrighty, to je absurdní představa. Ty organizace nevědomých eh, jsou spolehlivé, slušné organizace, těm můžeme důvěřovat, prosím, nepřehánějte eh, důležité, abychom se zabývali skutečnými problémy. A skutečný problém spočívá v tom, že zrakově postižení nemají přístup k našemu kulturnímu dědictví na jedné straně a k odborné literatuře na straně druhé. A já vás skutečně prosím, jakožto osobu, která vyjednává za Evropskou unii, abyste tady nepracovala s omezeními, které sice nakonec budou, povedou v velice k velice pěkné smlouvě, která ovšem nebude použitelná a bude k ničemu a to proto, že neposkytne osobám ten přístup, který potřebují. Kdy tady chcete, pokud tady předepisujete nějakou tu nejekonomičtější nabídku, to prostě nemůže nějaká nevládní organizace zajistit. A proto vás skutečně prosím, poskytněte Evropské unii tvář, propůjčte jí tvář, eh, která jasně projeví to, k čemu jsme se zavázali, totiž zrovnoprávění osob se zrakovým postižením zrovnoprávnění jejich skutečné v praxi. To je mé velké přání. Děkuji paní kolegyně Tajn a potom kolega Perlinger. Prosím, paní Tajn. Já můžu pouze podpořit to, co řekla paní Lichtenbergová, ale já jsem byla minulý rok eh, celý den na Braille festivalu v Berlíně a tam jsem si vyslechla, jaké problémy mají tyto osoby. Za prvé, je tady velký strach že by právě tito lidé mohli obcházet eh, autorská práva. To je skutečně něco absurdního, až eh, zvráceného. Když se podíváme, jak to skutečně vypadá, tak eh, ve, ve našich členských státech tyto osoby zejména sedí doma, mm, ty kazety a další materiály někdo zasílá, máme tam příliš málo knihoven, kam by se to lidé mohli obracet. Takže v podstatě my přesně víme, kdo to konkrétně je, abych to tak vyjádřila. Není to někdo, kdo se skrývá v anonymitě, či jejich organizace, že by se skrývali v anonymitě ty účastníci. Tito lidé jsou všichni identifikovatelní. Takže nejde o to, že by nějak anonymně chtěli obcházet autorská práva a ide- legálně si něco stahovali, pak to dále rozšiřovali, To je eh, tento strach, že by osoby zrakové postižené, když to dostanou domů, to pak rozesídali dál. Já si skutečně myslím, že to je zvrácená představa. A další věc. V členských státech je příliš k dispozici příliš málo prostředků pro to, aby se e, odpovídajícím způsobem obsahy digitalizovaly. A dále já jsem se doslechla, že co se týče kazet, ty nejsou ještě vůbec digitalizované, všechno je to stále ještě v audioformátu, tedy na úrovni před 30-40 lety. A pak velké problémy e, spočívají v tom, že přeloženy jsou pouze velké velcí klasikové, jako je Shakespeare a Goethe, ale když se jedná o aktuální bestsellery, tak to trvá skutečně léta, než eh, oni si je mohou přečíst. A to je přeci nepřijatelné. Celý svět tady hovoří, všichni lidé hovoří o nějakém bestselleru, nějaké knize, tak Samozřejmě ani to nemůžeme očekovat, že to budou mít k dispozici druhý den, ale aby si tito lidé mohli takovou tu knihu přeložit až za deset let, no tak to je nemožné, protože bestsellery eh, v sobě mají aktuální politické, společenské a další tendence, takže nemá smysl eh, je dávat k dispozici těmto lidem s takovým spožděním, takže tady je skutečná potřeba jednat a ta potřeba je naléhavá a jsou to lidé z naší společnosti, kteří jsou znevýhodnění tím, že my se tady nějak handerkujeme a já to v podstatě nechápu, proč. A tímto je ještě jednou trestáme a diskriminujeme. Děkuji, Luigi Berlingueri. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný. Máme před sebou následující politickou otázku. Evropská unie i Evropská komise konkrétně po dlouhou dobu vedla mezinárodní jednání, která měla změnit mezinárodní smlouvu, tak aby zrakově postižení mohli číst více. To musíme přiznat. Evropská politika se změnila, nebo se alespoň začala měnit. A já bych to chtěla chtěl zdůraznit. Nebudu hovořit dlouho, ale přesto si myslím, že je potřeba, aby se Evropská unie eh, soustředila na to, čím se po, s pozitivním slova smyslu liší. Eh, sociální práva jsou u nás stěna. Eh, jsou totiž světové regiony, kde se tato oblast eh, zanedbává a proto si myslím, že se to, celá ta oblast změnila pozitivně k lepšímu. A pokud by se nám podařilo jednání uzavřít, mohli bychom danou smlouvu získat. Nejde zas až tolik o autorská práva, jde o možnost a právo zrakově postižených číst. Odstranit překážky, které vyplývají z autorského práva. A proto tady máme na Evropskou komisi následující prozbu. Myslím si, že práva zrakově postižených by měla být rozšířena a že by se v tomto smyslu měly odstranit veškeré překážky, které brání přístupu zrakově postižených ke knihám. Pro někoho, kdo by za normálních okolností měl být schopen řešit mm, administrativní překážky, to možná není tak složité, ale uvědomme si, že zrakově postižení to mají mnohem těžší. V této souvislosti je potřeba vyzdvihnout roli Evropského parlamentu, protože právě ten se zasadil o to, abychom začali o tématu hovořit. I dnes bychom se mohli chopit iniciativy, formulovat otázku k ústnímu zodpovězení, tak abychom se té e, věci dále věnovali. Děkuji. E, nyní tedy promluví opět paní Pak a můžeme to uzavřít. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem za jejich dotazy a intervence a e, dovolte mi, abych začala tím, co právě řekl pan Berlinger. Komise není proti smlouvě, nikdy nebyla proti smlouvě. Ona vyjednává jménem Evropské unie, ne pouze jménem svým, vyjednává na základě mandátu od členských států. Já si myslím, že to si musíme uvědomit. A zároveň je naprosto jasné, že ne všechny členské státy eh, poskytly mandát eh, k Evropské komisi a to také vysvětluje, proč se nám nepodařilo v minulých letech dosáhnout jednoznačného pokroku. Kromě toho bych se ráda vrátila k tomu, co říkala paní Lichtenberger. Ano, nejde pouze o bestsellery, jde také o přístup ke vzdělávání, protože problém eh, je v tom, že tito lidé nemají přístup eh, ke knihám, které by potřebovali při studiu ve škole nebo na univerzitě. Eh, samozřejmě, že jde i o přístup k bestsellerům, k poslednímu vydání Harryho Pottera, ale myslím si, že ta smlouva by se měla týkat, o, týkat přístupu ke vzdělání jako takovému. Budeme se snažit získat smlouvu, která bude efektivní. Nebude to byrokratická záležitost, nechceme vytvářet byrokratické nástroje, chceme vytvořit rámec, který umožní přeshraniční výměnu knih mezi zeměmi. Je to první příležitost, kdy takováto smlouva bude fungovat na mezinárodní úrovni a kdy bude fungovat způsobem, který je e, vyrovnaný, vyvážený. Samozřejmě, že tu jsou ještě určité rezervy, ale Zároveň to neomezuje možnosti charitativních organizací, nevládních organizací, o čemž jste vy hovořili. E, kromě toho jste zmínili další problémy, například diskuzi o e, slepých lidech a o e, těch zmínkách o piráctví. Já si myslím, že toho jsou si všichni, kteří o té smlouvě vyjednávají e, vědomi. Samozřejmě, že to řešení už se vytváří dlouhou dobu. Možná si vzpomínáte, že když jsme spolu hovořili naposledy, hovořili jsme o jiné mezinárodní smlouvě, o e, umělcích, která, kterou jsme vyjednávali 10 let. Trvalo to dlouho. Musíte si uvědomit, že e, nám jde o důležitý úkol a sice e, o dohodu 100 zemí. Dosáhneme toho, ale stále ještě to vyžaduje velký kus práce a nějaký čas. Děkuji. Paní Lichtenberger má pouze minutu, protože musíme hlasovat. Celá konkrétní doplňující otázka hájíte Tyto dva body, o kterých jsem hovořila já, jste proto, chcete proto, aby obsah této eh, smlouvy takto byl, či ne? A je to, dostanou se tam, dostanou se tam tedy dva body kvůli určitým členským státům, ano či ne? Toto musíme vědět, pokud parlament skutečně chce hájit práva osob se zrakovým postižením. Paní Martin, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokud jsem správně porozuměla překladu dotazu, tak mohu říci, že chceme, aby ta smlouva se týkala zrakově postižených, aby to nebyl byrokratický nástroj. Eh, vidím, že eh, s mojí odpovědí nejste spokojena, to znamená, že jsem pravděpodobně neporozuměla vaší otázce. Já nevím, jestli se té odpovědi někdy dočkám v klidu. Pane předsedo, já se nevyhýbám odpovědi. Pokud se mě chce paní Lichtenberger zeptat anglicky, ať se zeptá, já tady zůstanu, jak dlouho to bude potřeba a odpovím na všechny její otázky. Jenže pan předseda říká, že už to dneska nestihneme, protože musíme hlasovat. Eh, tomuto tématu se budeme bez tak věnovat ještě v budoucnosti, to znamená, že mezi tím se můžete spokojit s bilaterálním řešením. Body 16-17 odložíme a dostáváme se k 19. Švédska, což je moje zpráva, která se týká uplatňování směrnice o nabídkách předzetí. Já si myslím, že můžeme hlasovat unblock, protože politické skupiny jsou si v tom zajedno. To znamená, že pokud nemáte nic eh, proti tomu, budeme hlasovat unblock. A to hned elektronicky. To znamená, že kdo je pro tento blok, eh, prosím zvedněte ruku. Eh, ne, pardon, tak elektronicky, paní Kastex nemá kartu. Dobře. To znamená, ti, eh, kteří nemají kartu, to řeknou ústně. Ještě jednou zahajuji hlasování. Prosím, eh, hlasujte elektronicky. A. Ja, 18. 18 členů přítomno, 18 se zúčastnilo hlasování. 18 pro, ještě musíme k tomu připočítat paní Kastex, ta byla také pro, takže 19 pro jednomyslně přijato. Děkuji všem mnohokrát. Dostáváme se k zprávě paní Galo, to je bod 20. Je to komplikovanější než 19, asi nebudeme moci hlasovat an blok. Paní Galo, prosím. Přejete si vystoupit? Můžeme hlasovat? Dobrá. Jsme u návrhu 100 pro, proti, většina byla pro, přijato. 21 pro, proti, přijato. 101 pro, proti, přijato. 102 pro, proti, přijato. 103 pro, proti, přijato. 104 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, přijato. Kompromis 2 pro, proti, Přijato. Kompromis 3 pro. Proti. Přijato. 112 pro. Proti. Přijato. 113 pro. Proti. Přijato. 114 pro. Proti. Zamítnuto. 115 pro? Proti? Zdá se, že je to identické, jako Karim. Asi o tom nebudeme muset hlasovat. Jak to vypadá? Ne, nejsou identické. Takže ještě jednou 115, říká pan předseda. Nebylo to jasné, ověříme elektronicky, kdo je pro, zmáčkněte, a kdo je proti, také zmáčkněte. No? So, da fehlen noch welche. Ještě nám někdo chybí. 16 proti, 6 pro. Zamítnuto. 116 pro. Proti. Zamítnuto. 117 pro. Proti. Schváleno. Kompromis 4 pro. Proti. Schváleno. 124 pro, proti, schváleno. 123 pro, proti, schváleno. 125 pro, proti, schváleno. 126 pro, proti, zamítnuto. 127 pro, proti, schváleno. 129 pro, proti, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, schváleno. 133, kde pro, proti, zamítnuto. 134 pro, proti, zamítnuto. 24, kde pro, proti, bylo to schváleno. 135 pro, proti, zamítnuto. 136 pro, proti, zamítnuto. 137 je identické s 24, o tom jsme již hlasovali, to by mělo být přijato, ano, takže nemusíme hlasovat. A jsme u 138 pro, proti, zamítnuto. 139 pro, proti, schváleno. 140 pro, proti, zamítnuto. 141 pro, proti, zamítnuto. 142 pro, proti, zamítnuto. 143 pro, proti, zamítnuto. 144 pro, proti, Schváleno. 25 pro. Proti. Schváleno. 145 pro. A to je identické, takže to odpadá. 146 pro. Proti. Zamítnuto. 147 pro. Proti. Zamítnuto. 148 pro. Proti. Schváleno. 149 pro, proti, zamítnuto. 150 pro, proti, bude to muset ověřit. Elektronicky ověřujeme 150. Dvanáct pro, deset proti, dva se zdrželi. Schváleno. 151 pro, proti, Zamítnuto. 152 pro. Proti. Identické. Dobrá. Takže 153. To je technické. Takže 153 pro. Proti. Budeme to muset ověřit. 153 ověřujeme. Fufcinda. No. 15 pro 8 proti. Překvapivě jednoznačné. 154, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 155 pro. Proti. Zamítnuto. 26 pro. Proti. Schváleno. 27 pro. Proti. Schváleno. 156 pro. Proti. Schváleno. 157 pro. Proti schváleno. 158, 159 identické pro, proti, schváleno. 160 pro, proti, ověříme. Ověřujeme 160. Dvacet pro čtyři proti nikdo se nezdržel, schváleno. 161 pro, proti, schváleno. 162 pro, proti, ověříme, ověříme 162. Jedenáct pro, třináct proti, zamítnuto. 163 pro, proti, Rovněž ověříme 163 elektronicky. 12 pro, 12 proti, zamítnuto. 164 pro, proti. Řekl bych, že většina byla proti, ale ověříme, nebylo to zcela jasné. 15 pro 9 proti schváleno. 165 pro, proti, jasně pro. 166 pro, proti schváleno. 167 pro, proti zamítnuto. 28 pro, proti schváleno. 168 pro, proti zamítnuto. 169 pro, proti Zamítnuto. 170 pro. Proti. Schváleno. 171 pro. Proti. Schváleno. 29 pro. Proti. Schváleno. 30 pro. Proti. Schváleno. 172 pro. Proti. Většina byla asi proti, ale ověříme. 14 dafür, 10 dagegen, war 14 pro 9 proti, takže většina je to schváleno. 173 pro, proti, schváleno. 174 pro, proti, zamítnuto. 175 pro, proti, zamítnuto. 31 pro, proti, Budeme to muset ověřit. Ověřujeme 31. Einer fehlt noch. Jeden nám ještě chybí. Da fehlt noch einer. Haben alle gedrückt? Stále jeden chybí. Hlasovali všichni? 12 pro 12 proti. Zamítnuto. 176 pro, proti, zamítnuto. 177 pro, proti, ověříme. Dafür, 14 pro 10 proti schváleno. 88 a 189 jsou identické pro, proti, schváleno. 32 pro, proti, schváleno. 33 pro, proti, schváleno. 180 pro, proti. Řekl bych, že spíš proti, ale ověříme. Dafür, 12 dagegen. 12 pro, 12 proti. Žádná většina, přesto zamítnuto. jednička. pro, proti, zamítnuto. 182 pro, proti, ověříme. To bude asi pravděpodobně zase 12 ku 12. Tak to není 20. A 12 ku 11. Schváleno. 183 pro. Proti. Schváleno. 184 pro. Proti. Zamítnuto. 185 pro. Pro. Proti. Zamítnuto. 100. Nebylo to jasné. Asi jsem byl příliš rychlý, tedy ověříme 185. -ku. Ty jsou identické, to je zajímavé. Já tady mám na hlasovací seznamu jednou minusko, jednou plusko, to je zajímavé u identického návrhu. Patnáct pro, devět proti. Pokud jsou skutečně identické, tak platí v podstatě ale to první hlasování. Takže já se ptám zpravodaje, jsou identické nebo ne? Ne, nejsou, takže je to v pořádku. 185 byla schválena. 186 pro, proti, schváleno. 187 pro, proti, zamítnuto. 188 pro, proti, schváleno 189 pro, proti, zamítnuto 190 pro, proti, zamítnuto 191 pro. Zapomněl jsem, omlouvá se pan předseda 190. Ne, to už jsme měli, takže dobrá, vyhřízeno 191 pro, proti,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 Hlasovali všichni, jste si jistí? Já tady mám pouze 22 odhlasovaných. Tak to uzavřeme. Vy tady mám 24, 18 pro 9, 5 proti, schváleno. 34 pro. Ještě ne. 194 pro, proti, Zamítnuto. 195 pro, proti, zamítnuto. 196 pro, proti, zamítnuto. 197 pro, proti, zamítnuto. 198 pro, proti, zamítnuto. 199 pro, proti, zamítnuto. 200 pro, proti, ještě jednou pro, proti, ověříme. Dvanáct pro, dvanáct proti, zamítnuto. Dvěstě jednička McCarthy pro, proti, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, schváleno. 205 pro, proti, schváleno 206 pro, proti, schváleno 207 pro, proti, schváleno 208 pro, proti, zamknuto 209 pro, proti, schváleno. Jsme u 214 pro, proti, Budeme to muset ověřit, tedy 214 ověřujeme. Dvanáct pro, dvanáct proti, zamítnuto. 215 pro, proti, zamítnuto. 12, 216 pro, proti, schváleno. 217 pro, proti, Zamítnuto 218 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, schváleno. 230 pro, proti, zamítnuto. 231 pro, proti, zamítnuto. Ne, 231 pro, ještě jednou prosím pro, proti, zamítnuto, jednoznačně. 233 pro, proti, schváleno. 234 pro, proti, zamítnuto. 235 pro, proti, zamítnuto. 236 pro, proti, schváleno. 237 pro, proti, schváleno. 238 pro, proti, zamítnuto. 37 pro, proti, schváleno. 38 pro, proti, schváleno. 239 8, a to už jsme měli, takže přece zase omlouvá 239 pro, proti, zamítnuto. 240 pro, proti, zamítnuto. 241 pro, proti, schváleno. 242 pro, proti, ověříme, ověřujeme 242. Fehlen wieder zwei Spätzünder jetzt. Dva nám chybí. Hlasovali všichni? Máme 24 do 19 ku 5 schváleno. To byla 240, 242, takže jsme o 243 pro, proti. Schváleno. 244 pro, proti, schváleno. 245 pro, proti, zamítnuto. 246 pro, proti, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, schváleno. 40 dvě, 49 a 250 pro, proti, schváleno. 41 Jste všichni pro? Proti? Schváleno. 254 pro, proti, schváleno. 253 pro, proti, zamítnuto. 255 pro, proti, zamítnuto. 256 pro, proti, ověříme, ověříme 256. -ku. 257 pro, proti. Ověříme 257. Devatenáct pro, pět proti, schváleno. 258 pro, proti, zamítnuto. 259 pro, proti, zamítnuto. 260 pro, proti, Zamítnuto 261 pro, proti, zamítnuto 262 pro, proti, zamítnuto 263 pro, proti, zamítnuto 264 pro, proti, zamítnuto 265 pro, proti, schváleno, kompromis 10 pro, proti, schváleno. 268 pro, proti, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, schváleno. 275 pro, proti, zamítnuto. 276 pro, proti, řekl bych, že zamítnuto. 277 pro, proti, schváleno. 278 pro, proti, schváleno. 279 pro, proti, schváleno. 280 pro, proti, schváleno. 47 pro, proti, schváleno. 281 pro, proti, schváleno. 282 pro, proti, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, schváleno. 288 pro, proti, Schváleno. 289 pro, proti, schváleno. 290 pro, proti, schváleno. zamítnuto. 291 pro, proti, zamítnuto. 292 pro, proti, zamítnuto. 293 pro, proti, schváleno. 294 pro, proti, zamítnuto. 295 pro, proti, zamítnuto. 296 pro, proti, zamítnuto. 297 pro, proti, zamítnuto. 298 pro, proti, zamítnuto. 49 pro, proti. Ověříme. Ověřujeme. 49. 15 pro, 9, 9 proti schváleno. 50 pro, proti schváleno. 299 pro, proti schváleno. 300 pro, proti schváleno. 51 pro, proti schváleno. 52 pro, proti schváleno. 301. Musíme? Musíme. Nemusíme, takže 302 pro, proti, to. 303 pro, proti, schváleno. 304 pro, proti, to. 305 pro, proti, to. 306 pro, proti, to. 307 pro, proti, Zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, schváleno. 312 pro, proti, zamítnuto. 313 pro, proti, schváleno. 314 pro, proti, schváleno. 315 pro, proti. Budeme to muset ověřit. Ověřujeme 315. -ku. 10 dafür, 14 dagegen. 10 pro, 14 proti, zamítnuto. 317 pro, proti. Ověříme, ověřujeme 317. Jeden chybí. Bernard. Pane kolego Rabka, stiskl jste tlačítko? Nestiskl.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 ist angenommen. 326 dafür, dagegen, Test. 326 Test. Zwölf dafür, zwölf dagegen abgelehnt. 12 ku 12, takže zamítnuto. 327, kdo je pro, kdo je proti? Přijato. 328, kdo je pro, proti? Zamítnuto 329, kdo je pro? Proti? Zamítnuto 330, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato 53, kdo je pro? Proti? Přijato 331, kdo je pro? Proti? Přijato 332, kdo je pro? Proti? Zamítnuto 54, kdo je pro? Proti? Přijato 333, kdo je pro? Proti? Přijato. 55, kdo je pro? Proti? Přijato. 334, kdo je pro? Proti? Přijato. 335, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 336, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 337, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 338, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 339, kdo je pro? Proti? zamítnuto. 56, kdo je pro, proti, přijato. 340, kdo je pro, proti, zamítnuto. 341, kdo je pro, proti, přijato. 342, kdo je pro, proti, přijato. 343, kdo je pro, proti, zamítnuto. 344, kdo je pro, proti, přijato. 345, kdo je pro, proti, Zamítnuto. 346, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 347, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 348, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 349, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 350, kdo je pro? Proti? Přijato. 351, kdo je pro? Proti? Přijato. 352, kdo je pro? proti, přijato 353, kdo je pro, proti, přijato 354, kdo je pro, proti, přijato 355, kdo je pro, proti, přijato 356, kdo je pro, proti, přijato 357, kdo je pro, proti, přijato. A nyní budeme hlasovat en blok o 358 až o 365, kdo je pro, proti, Eh, přijato. Kompromis 14. Pro, proti, přijato. Tím se dostáváme 15. Kompromis 15. Kdo je pro, proti, přijato. 368. Kdo je pro, proti, přijato. 369. Kdo je pro, proti, přijato. 370. Kdo je pro, proti, přijato. 371. Kdo je pro, proti, přijato. 372. Kdo je pro, proti, zamítnuto 373, kdo je pro, proti, zamítnuto 374, kdo je pro, proti, zamítnuto 375, kdo je pro, proti, zamítnuto, kdo je 376, eh, kdo je pro, proti, zamítnuto 59, kdo je pro, proti, přijato 377, kdo je pro, proti, zamítnuto 378 pro, proti, zamítnuto 379 pro, proti, zamítnuto 60, kdo je pro, proti, přijato 380, kdo je pro, proti, přijato 381, kdo je pro, proti, přijato 382, kdo je pro, proti, přijato 383, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromis 16, kdo je pro, proti, přijato 387, kdo je pro, proti, zamítnuto. 388, kdo je pro, proti, Přijato. 389, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 390, kdo je pro, proti, zamítnuto. 391, kdo je pro, proti, přijato. 61, kdo je pro, proti, přijato. 392, kdo je pro, proti, přijato. 393, kdo je pro, proti, zamítnuto. 394, kdo je pro, proti, Zamítnuto 395, kdo je pro? Proti. Přijato 396, kdo je pro? Proti. Přijato 397, to je vyřízené. 398, kdo je pro? Proti. To musíme zkontrolovat, takže kontrolujeme 398 elektronicky. Jeden pro, 30, 23 proti, tak to je jednoznačné. 398, e, kdo je pro, proti, zamítnuto. 400, kdo je pro, proti, zamítnuto. 401, kdo je pro, kdo je proti, při, přijato. 402 pro, proti, zamítnuto. 403, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromis 17, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Kompromis 18, kdo je pro? Proti? Přijato. 63 pro, proti, přijato. 400, 410 pro, proti, zamítnuto. 411 eh, pro, proti, zamítnuto. 412 pro, proti, přijato. Ne. 412 raději zkontrolujeme. Já jsem si nebyl úplně jist. 15 pro, 9 proti, přijato. 413 pro, proti. Není to jednoznačné, takže 413 zkontrolujeme. Čtrnáctku, deseti přijato. Kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Není to jasné, takže kompromis 19. Prosím elektronické hlasování. Da ist wieder einer am Fehlen. Jeden zase chybí. Dobře. 16 pro, 7 proti, přijato. Dobře. Tím se dostáváme eh, ke 433. Wikström, kdo je pro, proti, přijato. 435, to je vyřízené, o tom nehlasujeme. To jsou identické pozměňovací návrhy, to znamená 434 pro, proti, přijato. 436, kdo je pro, proti, přijato. 437 pro, proti, přijato. 438, 439 pro, proti, přijato. 440, kdo je pro, proti, přijato. 441 pro, proti, zamítnuto. 442, kdo je pro, proti, Přijato 443, kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 27, kdo je pro? Proti? Přijato. 445, to je stažené. 446, kdo je pro? Proti? E, takže to zkontrolujeme elektronicky. 447, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis 26, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 449, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 450, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 451, kdo je pro, proti. Raději to zkontrolujeme. Přijato. 68, kdo je pro? Proti? Přijato. 69, kdo je pro? Proti? Přijato. 70, kdo je pro? Proti? Přijato. 71, eh, kdo je pro? Proti? Přijato. 72, kdo je pro? Proti? Přijato. 73, kdo je pro? Proti? Přijato. 1, kdo je pro? Proti? Přijato. 2, kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 20, kdo je pro? Proti, přijato. Kompromis 21, kdo je pro? Proti, přijato. 78, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 79, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 80, kdo je pro? Proti. Přijato. 81, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 5, kdo je pro? Proti. Přijato. 82, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 22, kdo je pro? Přijato. Kompromis 23, kdo je pro? Proti? Přijato. 85, kdo je pro? Proti? Přijato. 8, kdo je pro? Proti? Přijato. 86, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 24, kdo je pro? je pro kompromis 24, proti. To raději zkontrolujeme. 24 zkontrolujeme, prosím. Myslím si, že to bylo ano, ale nejsem si jist. pro, 7 proti, přijato. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? D- proti? Uh, eh, 9 proti. Pro, uh, je to přijato. 10, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis 25, kdo je pro, proti, přijato. 12, kdo je pro, proti, přijato. 92, kdo je pro, proti, zamítnuto. 93, kdo je pro, proti, zamítnuto. 13, eh, kdo je pro, proti, přijato. 94, kdo je pro, proti, zamítnuto. 14. Kdo je pro? Proti? Přijato. 95. Kdo je pro? Proti? Přijato. 15. Kdo je pro? Proti? Přijato. 16. Kdo je pro? Proti? Přijato. 96. Kdo je pro? Proti? Přijato. 97. Kdo je pro? Proti? Přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Přijato. 98. Kdo je pro? proti, přijato 18, eh, pardon, 19, proti, pro, proti, to není jasné. Omlouvám se, omlouvám se, eh, já jsem něco přeskočil, takže kompromis 29. Eh, Kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní bude ta 19. Kdo je pro? Proti? Přijato. 20, kdo je pro, proti, přijato. A tím se dostáváme ke schválení stanoviska jako celku. Budeme o něm hlasovat elektronicky. Čtrnáct pro, šest proti, čtyři se zdrželi, takže je to přijato a srdečně blahopřeji. Ich Poprosil bych paní Koněgli Regnerovou, aby vedla další hlasování abych se mohl poněkud zotavit hlasově. Damit kommen wir zur nächsten Abstimmung. A tím jsme u dalšího hlasování. Je to zpráva kolegy Fosse. Já navrhuji, abychom i hned začali s hlasováním, protože již nemáme mnoho času. Prosím, usmívejte se a pokud se nebudete usmívat, budeme přesto hlasovat. Pozměňovací návrh zase dva, kde je pro, proti. Prosím o jasnější znamení rukou. Já vím, všichni jsou už poněkud unaveni. Pro, proti, schváleno. 23 pro, proti, schváleno. 24 pro, proti, ověříme. Ja, bitte. Danke, danke, Kitchen. <coughs> Haben alle. Elf dafür, zwölf pro. 12 bylo 12 proti zamítnuto, 25 pro, identická se 104, proti, pro, proti, zamítnuto, 26 pro, ne, promiňte, bylo to schváleno, říká paní předsedkyně, 26 pro, proti, zamítnuto. 131 pro, Omlouvám se, paní předsedkyně, bylo to schváleno. Tedy je ještě jedno. Číslo 26 bylo schváleno. Ne, wir machen so 26 lassen wir... Tedy raději to ověříme. Ověřujeme 26. Jeden hlas chybí. Dvacet tři členů výboru odhlasovalo, jedenáct pro dvanáct proti zamítnuto. Sto třicet dva. Sto třicet ne, tedy 131. Pro, proti, zamknuto. 132 pro, proti, zamknuto. 27 pro, proti, ověříme. Patnáct pro, osm proti, schváleno. 28 pro, proti. I to budeme muset ověřit, je mi to líto. Dvanáct pro, jedenáct proti, přijato. A jsme u 135 pro, Ano, pokud to jdeme k číslu 135. Jsme u 135. -ky. Pro? Proti? Zamítnuto. 30. Zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Je to nejasné. Elektronicky ověříme. Jedenáct pro, dvanáct proti, zamítnuto. 31 pro, proti, zamítnuto. Ne, je mi to líto. Zdá se mi, že to bylo jasné, ale myslím si, že to bude lepší ověřit. Ověřujeme číslo 31 elektronicky. 11 pro, 11 proti, jeden člen se zdržel, zamknuto. 136, kdo je pro? Proti. Opět elektronicky ověříme. Deset pro, třináct proti, zamítnuto. Třicet dva pro, Proti? Schváleno. 33 pro? Proti? Schváleno. Kompromis 1 pro? Proti? Schváleno. Kompromis 2 pro? Proti? Schváleno. 143 identické se 144 pro? Proti? Zamítnuto. 36 pro. Proti. Schváleno. 37 pro. Proti. Schváleno. 145 pro. Proti. Schváleno. Kompromis 3 pro. Proti. Schváleno. 39 pro. Proti. Schváleno. 40 pro, proti, schváleno. 41 pro, proti, schváleno. 42 pro, proti, elektronicky ověříme. 11 pro, 12 proti, zamítnuto. 150, identické 151, pro, proti, zamítnuto. 43 pro, proti, schváleno. 152 pro, proti, schváleno. 153 pro, Tedy jsme od čísla 44, pana zpravodaje, kde je pro? Proti? Ověříme. Hlasovali všichni? 14 pro 9 proti, schváleno. Jsme u čísla 45 pro, proti, zamítnuto. 46. Dobrá, ověříme. Ověřujeme číslo 45. Hlasujeme elektronicky. 14 pro 9 proti. Schváleno. 46 pro. Proti. Schváleno. 47 pro, proti, ověříme. Třináct pro devět proti, schváleno. 155 pro. Ne, omlouvám se, paní předsedkyně. Jsme u padesátky pro. Pro, prosím, jasné znamení. Kdo je proti? Schváleno. 51 pro? Proti? Schváleno. 157 identické se 158 pro? Proti? Zamítnuto. 52 pro? Proti? Schváleno. 53 pro? Proti? Schváleno. 54. Eh, reporter je, jde pro, proti, schváleno. 55 pro, proti, elektronicky ověříme. Jedenáct pro, dvanáct proti, zamítnuto. A jsme u 159. Ano, je to 159. Pro, proti, zamítnuto. 161 pro. Bylo to identické? Ne, nebylo. 161, kdo je pro? Proti? Ověříme. Sedm pro, šestnáct proti, jasně odmítnuto. pětka, identická se českou pro, Ne, 160, omlouvá se paní předsedkyně. Jsme u 160, identická se 162, pro, proti, zamítnuto. 163, 164, kdo je pro? Proti, zamítnuto. 165, identické se 166, pro, proti, zamítnuto. 56, pro, proti, elektronicky ověříme. Jedenáct pro, dvanáct proti, zamítnuto. 167 pro, proti, zamítnuto. 168 pro, proti, schváleno. 169 pro, proti, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, schváleno. 172 společně se 173 pro, proti, zamknuto. 58 pro, proti, schváleno. 59 pro, proti, schváleno. 60 pro, proti, schváleno. 61 pro, proti, schváleno. 62 pro, proti, schváleno. 174 pro, proti, schváleno. 63 pro, proti, schváleno. 64 pro, proti, schváleno. 65 pro, proti, schváleno. 66 pro, proti, schváleno. 67 staženo, 175 hlasy pro, proti, schváleno. 80, 68 pro, proti, prosím o jasné znamení, je to číslo 68 pro, proti, schváleno. 176 pro, proti, zamítnuto. 177 padá, 178 pro, proti, zamítnuto. 69 pro, proti, schváleno. 70 pro, proti, schváleno. 71 pro, proti, ověříme. 10 pro, 12 proti, jedno zdržení, zamítnuto. 179 pro, proti. Ověříme. Sto sedmdesát devítka je schválena. 180 pro, proti, zamítnuto. 181 pro, proti, zamítnuto. 72 ve dvou částech, první část pro, proti, zamítnuto. Druhá část pro, proti, schváleno. 73 pro, proti, schváleno. 182, 183 identické pro, proti, zamknuto. 184 pro. Proti. zamknuto. 74 pro. Proti. Promiňte, pro ještě. Proti. Ověříme. Mám pocit, že to bylo zamítnuto, ale není to zcela jasné. Jedenáct pro, dvanáct proti. Zamítnuto. 75 pro Proti? Já jsem bohužel neviděla žádné jasná znamení rukou. Prosím jasně, kdo je pro 75? -ku? Proti? Budu to muset elektronicky ověřit, bohužel to bylo velmi nejasné protože je to těsné hlasování většinou, takže ne, 15 pro, 8 proti, schváleno, 76 pro, proti, schváleno, 77 pro, proti, ověříme. Es fehlt wieder eine Stimme. Pět chybí jeden hlas. 10 pro, 12 proti, zamítnuto. 78 pro, proti, zamítnuto. 79 pro, proti. Ověříme. Jedenáct pro, 12 proti, zamítnuto. 185 pro, Proti? Schváleno. 186 pro? Proti? Zamítnuto. 81 pro? Proti? Ověříme. Zdá se, že to bylo zamítnuto, ale není to zcela jasné. 11 pro, 12 proti, zamítnuto. 82 pro, proti, zamítnuto. 83 pro, proti, ověříme. Jedenáct pro, 12 proti, zamítnuto. 84 pro, proti, schváleno. 85 pro, proti, schváleno. 86 pro, proti, schváleno. 87 pro, proti, jasně schváleno. 88 pro, proti, schváleno. 187 pro, proti, schváleno. 188 pro, proti, zamítnuto. 89 pro, proti, schváleno. 90 pro, proti, zamítnuto. 91 pro, proti, schváleno. 189 pro, proti, ověříme. 9 dafür, 14 dagegen. 9 pro, 14 proti, jasně zamítnuto. 92, kdo je pro? Proti? Musím to nechat elektronicky zkontrolovat. Prosím vás, abyste zvedali ruce jasně, protože jinak eh, je to velmi obtížné, když je tady pohyb. 13 pro, 10 proti přijato. 190, kdo je pro, proti, zamítnuto. 100, 93, pardon, kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Přijato. 191, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 94, kdo je pro? Proti? Přijato. 95, kdo je pro? Proti? Přijato. De- 96, kdo je pro? Proti? Přijato. 97, kdo je pro? proti, přijato. 98, kdo je pro, proti, přijato. 99, kdo je pro, proti, přijato. 100, pro, proti, přijato. 192, 193, kdo je pro, proti, zamítnuto. 101, kdo je pro, proti, přijato. A tím se dostáváme ke kompromisu 5. Kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní 104. Kdo je pro? Pro? pro proti? Přijato. Dostáváme se ke 103. Trojce, kde je pro? Tady je napsáno, následuje 103. To znamená, že bychom měli jít na 103. Kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní 105. Kdo je pro? Proti? Prověříme to elektronicky. Myslím si, že je to zamítnuto, ale nebylo to úplně jasné. Třináct pro, deset proti, přijato. Ještě jednou vás žádám, abyste zvedali ruce jasně. 106 pro, pro proti, přijato. 200, kdo je pro, proti, zamítnuto. 107, kdo je pro, proti, přijato. 108, kdo je pro, proti, přijato. 109, kdo je pro, proti, přijato. 110, kdo je pro, proti, prověříme to. 11 pro, 10 proti, 2 se zdrželi, takže přijato. Tím se dostáváme ke 111. Kdo je pro? Proti? Bohužel to musím opět nechat prověřit, protože zvedáte ruce nejasně a nemohu se v tom vyznat. Jedna osoba ještě váha. teď už jich je 30, 23, 13 pro, 10 proti, to znamená, že tento pozměňovací návrh byl přijat. A tím se dostáváme ke 112, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 113, kdo je pro, kdo je proti, to raději prověříme. Deset pro, 13 proti, zamítnuto. 201, kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. 202. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 114. Kdo je pro? Proti? Přijato. 115. Kdo je pro? Proti? Prověříme to. Jedenáct pro, dvanáct proti zamítnuto. 203. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 204. Kdo je pro? Proti? Přijato. 116. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 117. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 118. Kdo je pro? Proti? Raději to prověříme. 16 pro, 7 proti, bylo to jasně přijato. Pouze opakuji, navzdory tomu, že čas pokročil, pokračujte v těch gymnastických cvičeních. 119, kdo je pro? 119, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 120, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 205, kdo je pro? Proti? Přijato. 121. Kdo je pro? Proti? Prověříme to. Dafür, 12 pro, 9 proti, 2 se zdrželi, přijato 122, kdo je pro, proti, přijato 123, kdo je pro, proti, přijato 124, kdo je pro, Proti? Přijato. 125. Kdo je pro? Proti? Přijato. 126. Kdo je pro? Proti? Přijato. 127. Kdo je pro? Proti? Přijato. 128. Kdo je pro? Proti? Prověříme to. Jeden poslanec chybí, nyní hlasovali všichni, takže 11 pro, 12 proti, bylo to zamítnuto. 229, kdo je pro? Proti, přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 1 pana zpravodaje, kdo je pro? Proti, prověříme to. Zwölfte. 12 pro, 11 proti přijato. 3. Pan zpravodaj, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 3. Kdo je pro? Proti? Přijato. 4. Kdo je pro? Proti? Prověříme. Omlouvám se, ale musíme to vždycky raději prověřit kvůli jedinému hlasu. Hlasovali všichni 12 pro, 11 proti, bylo to zase velmi těsné, ale je to přijato. Pětka, kdo je pro? Proti? Přijato. 6. Kdo je pro? Proti. Přijato. 7. Kdo je pro? Proti. Prověříme. Jedenáct pro, dvanáct proti, zamítnuto. Osm, kdo je pro? Proti, zamítnuto. Devět, kdo je pro? Proti Raději to zkontrolujeme elektronicky. Jedenáct pro, dvanáct proti, zamítnuto. Deset. Pan zpravodaj, kdo je pro? Proti. Přijato. Jedenáct. Kdo, kdo je pro? Kdo je proti? Elektronicky to prověříme. 11 pro, 10 proti, přijato. 12, kdo je pro, proti, přijato. 13, kdo je pro, proti. Omlouvám se, ale musíme to opět prověřit. Jedenáct pro, dvanáct proti, zamítnuto. Čtrnáct, kdo je pro, proti, zamítnuto. Patnáct, kdo je pro, proti. Elektronicky to prověříme. Jedenáct pro, dvanáct proti, zamítnuto. Šestnáct, kdo je pro, proti. Já si myslím, že je to zamítnuto, ale raději to nechám prověřit. 11 pro, 12 proti zamítnuto, 17 kdo je pro, proti, stejná většina zamítnuto, 18 kdo je pro, proti, opět zamítnuto, 19 kdo je pro, proti, přijato, 20 kdo je pro, proti, zamítnuto, 21 kdo je pro, proti, Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale raději to prověříme elektronicky. Bylo to přijato. Dobře, že jsem to nechala pře- eh, prověřit. 12 pro, 11 proti. A tím se dostáváme eh, k celému stanovisku. Budeme hlasovat o eh, stanovisku jako celku. Prosím, hlasujte. 14 pro, 9 proti, bylo to přijato. Nicméně ještě nejsme na konci hlasování a dostáváme se k dalšímu seznamu, který máme připravený a sice eh, se to týká eh, zprostředkovávání pojištění. Je to zpráva pana Lieného. Začneme rovnou, a začneme rovnou hlasovat. Čtrnáctka pana zpravodaje, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Patnáctka pro? Proti? Schváleno. Šestnáctka pro? Proti? Schváleno. Sedmnáctka pro? Proti? Schváleno. Čtyřicet šestka Lichtenbergerova pro? Proti? zamknuto 19 pro, proti, schváleno. 20 pro, proti, schváleno. 21 pro, proti, schváleno. 22 pro, proti, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, schváleno. 49 pro, Proti? Nebylo to jasné. Raději, raději to ověříme. Dvanáct pro, jedenáct proti schváleno. Padesátka pro, proti, zamknuto. Padesát jednička pro, proti, zamknuto. Padesát dvojka pro, proti, zamítnuto. 53 pro, proti, zamítnuto. A jsme u 56 pro, proti, zamítnuto. 23 a 57 jsou identické. Kdo je pro, proti, schváleno. 58 pro. Pardon, říká paní předsedkyně 59 pro. Proti. Zamknuto. 24 pro. Proti. Schváleno. 25 pro. Proti. Elektronicky ověříme. 12 pro 11 proti schváleno. Jsme u čísla 61. Ano, 61. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 26 pro? Proti? Schváleno. 62 pro? Proti? Schváleno. 63 pro, proti, elektronicky to ověříme. Dvanáct pro, jedenáct proti, schváleno. 64 pro, proti, zamítnuto. 27 pro, proti, schváleno. 65 pro, proti, zamítnuto. 66 pro, proti, zamítnuto. 67 pro, proti, zamítnuto. 68 pro, proti, zamítnuto. 69 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, schváleno. 72 pro, proti, zamítnuto. 73 pro, proti, zamítnuto. 74 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, schváleno. A jsme O 29 je identická s 76 pro. 29 identická se 76. Ano, jak jsem to říkala. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 77 pro. Ne, jsme u třicítky. Paní předsedkyně se omlouvá. Kde pro, proti? Schváleno. A jsme u 31. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 32 pro? Proti? Schváleno. 33 pro? Proti? Schváleno. 81 pro, proti, zamítnuto. 82 pro, proti, zamítnuto. 83 pro, proti, zamítnuto. 84 pro, proti, zamítnuto. 85 pro, proti, zamítnuto. 86 pro, proti, zamítnuto. 87 pro, proti, zamítnuto. 88 pro, proti, schváleno. A jsme u čísla 92 pro, proti, zamítnuto. 93 pro, proti, to elektronicky ověříme. 12 k 11 schváleno. 94 pro, proti, zamítnuto. 34 pro, proti, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, schváleno. 35 pro, proti, raději to ověříme. 16 pro, 6 proti. Tedy jasně přijato. 37 pro. 37 kde pro? Proti. Ověříme. Osmnáct pro, pět proti. Prosím vás, zdvihejte ruku jasně. Bylo to tedy přijato stovka pro, proti. Mám pocit, že to bylo přijato, ale musím to nechat ověřit. Mám pocit, že je to opět velmi těsné. Asi půjde o jeden hlas. Návrh číslo 100. Dvanáct pro, jedenáct proti. Schváleno. 101 kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 102 pro? Proti? Schváleno, ale budu to muset nechat ověřit. Mám pocit, že to bylo schváleno. Jeden hlas chybí, teď hlasovali všichni. 12 pro, 11 proti, schváleno. 103 pro, proti, zamítnuto. 104 pro, proti, schváleno. 105 pro, proti, schváleno. 106 pro, proti, zamítnuto. 38 pro, proti, Z ze sociálních demokratů nikdo nepozvihl ruku, takže budu to muset nechat elektronicky ověřit. Šestnáct pro, sedm proti, přijato. 107 pro, proti, zamítnuto. 39 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, schváleno. 108 pro, proti, zamítnuto. 41 pro, proti, zamítnuto. 42 pro, proti, ověříme. Sedmnáct pro šest proti jasně přijato. 109 pro, proti, zamknuto. 110 pro, proti, zamknuto. Jednička pro, proti, schváleno. Dvojka pro, proti, schváleno. Trojka pro, proti, schváleno. Čtyřka pro, proti, schváleno. Pětka pro, proti, schváleno. Šestka pro, proti, schváleno. 43 identická se 44 pro, proti, zamítnuto. Sedmička pro, proti, schváleno. Osmička pro, proti, schváleno. Devítka pro, proti, nechám to raději ověřit. Zamítnuto. 12 proti. Desítka. Pro, proti. Zamítnuto. Jedenáctka. Pro, proti. Ověříme. Ještě chybí tři hlasy. Například já jsem ještě nehlasoval. 10 pro, 12 proti, zamítnuto. 12, kdo je pro? Proti, schváleno. 13 pro, proti, schváleno. A tím jsme u celkového hlasování elektronicky. Hlasovali všichni? 22 pro, 1 proti, blahopřeji. Ještě je před námi jedno jediné hlasování, to půjde rychle. Tam jde o e, stanovisko Berhanda Rapkaje. E, u, budeme hlasovat i hned elektronicky. Prosím, hlasujeme. Zahajuji hlasování. Nebo počkejte ještě trošku strpení. Já doufám, že to bude i hned fungovat. Chci hlasovat elektronicky. Ano, nyní to funguje. 23 ku 0 bylo to schváleno, žádné problémy s tím nebyly, tím jsme skončili hlasování. Děkuji vám. Děkuji paní Regnerové za pomoc. Eh, Koordinátorům říkám, že ve 12.30 musíme opustit sál, takže uděláme mimořádnou zkuzi koordinátorů ve Strasburku. Eh, ono se stejně do té doby nic dít nebude důležitého, takže tímto vám děkuji a končím naši schůzi.